Bien. Nous allons ouvrir notre réunion. Zahájíme zasedání. Děkuji kolegům za jejich eh, vytrvalost eh, a odhodlanost. V pondělí odpoledne můžeme schválit pořad jednání. Myslím, že nejsou námitky. Myslím si, že nejsou ani námitky k zápisu ze zasedání 2. října který byl zveřejněn. Pokud tedy nejsou žádné námitky, tak považujeme tento zápis za schválený. V souladu s pořadem jednání našeho zasedání dnes odpoledne proběhne výměna názorů ohledně studie, kterou jsme zadali a která se týká genderové dimenze politice soudržnosti, protože víte, že obecné nařízení o fondech pro období 2014 až 2020 přijal za horizontální princip, princip rovnosti mezi pohlavími a je to také priorita v oblasti investic pro Evropskou unii. Ale je velmi časté, nebo tedy velmi obtížné, si často skutečně uvědomit, jakým způsobem politika soudržnosti, fondy jako EFDR a ESF mohou skutečně přispět ke stírání rozdílu mezi oběma pohlavími. A proto jsme dospěli k závěru, že by bylo dobré zadat specifickou studii na toto téma. A jak jsem připomněl na našem předcházejícím zasedání, tuto studii zadal v minulém funkčním období už v únoru 2019 výbor REGI. Studii provedla paní Manuela Samek Lodoviči, která je vedoucí projektu Institutu pro sociální výzkum v Miláně. Já jí opravdu srdečně děkuji za to, že dnes odpoledne dorazila mezi nás. Tato studie analyzuje velmi dopodrobná, jaká genderová dimenze a princip rovnosti mužů a žen je zohledněn v politice soudržnosti pro období 2014 až 2020 a poskytuje informace které budou součástí debaty o tom, jak zlepšit rovnost mužů a žen a nediskriminaci v příštím období, tedy po roce 2020. Takže my se velmi těšíme na diskuzi s paní Lodoviči, protože právě teď probíhá diskuze o tomto novém období až do roku 2027. A tato studie by nám také měla pomoci zhodnotit uplatňování tohoto horizontálního principu, posoudit, jaké byly pozitivní výsledky a lépe pochopit také slabá místa implementace tohoto principu. Je to tedy důležitá debata, aktuální debata. Čím dál více se na nás obracejí zraky s ohledem na to, jakým způsobem uplatňujeme princip nediskriminace a jak zohledňujeme genderovou dimenzi ve všech evropských politikách a specificky v našem případě politice soudržnosti. Takže s velkým zájmem si vás vyslechneme a já dávám paní Lodoviči slovo na 15 až 20 minut a potom proběhne rozprava. Já doufám, že tato rozprava bude velmi bohatá. A nyní máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak už eh, jste správně předvídali, cílem této studie bylo vyhodnotit rozsah genderové dimenze a způsob, jak je genderová dimenze uplatňována, jak se promítá do politiky soudržnosti Evropské unie v rámci programovacího období 2014-2020. A hlavním cílem této studie bylo vyhodnotit, jak se tyto principy promítají do jednotlivých kroků cyklu politiky soudržnosti, to znamená programovací fáze, implementační fáze a fáze monitoringu. Máte před sebou ve svých rukách materiál, je zde zpráva a pak přílohy, tabulky a jednotlivé případové studie. My jsme postupovali tak, že jsme z hlediska metodiky použili zjednodušený přístup vyhodnocení dopadu, který nám umožnil vyhodnotit, jak politika soudržnosti může na pomoci genderové rovnosti, jak na úrovni implementace, tak i při vyhodnocování, co se reálně realizovalo a jaké byly hlavní silné stránky a slabé stránky. My jsme tedy nejprve provedli tuto analýzu na základě dostupné literatury a politických materiálů. Pak jsme použili dostupná data z databáze soudržnosti o finančních eh, platbách a pak jsme se zaměřili na jednotlivé orgány, neziskové organizace, experty, řídící orgány, výkonné orgány. A pak jsme provedli osm případových studií v jednotlivých zemích a vybrali jsme tyto země podle socioekonomických a genderových podmínek dané země, tak abychom si udělali přehled o různých situacích, různých podmínkách v rámci Evropské unie, abychom postupovali v souladu s finančními alokacemi v rámci politiky soudržnosti, abychom si také udělali jakýsi ucelenější přehled o celém území. Mm, postupovali jsme tak, že jsme zde měli Itálii a Španělsko jako zástupce Jižní Evropy, pak Polsko a Rumunsko jako zástupce východní Evropy a pak Irsko a anglosaské země a severské země. A největší zpráva ta právě obsahuje těch osm případových studií. V té nejsilnější složce naleznete právě toto, neboli přehled jednotlivých zemí. A ještě než se podíváme na to, co se realizovalo, je potřeba poukázat na to, že v rámci tohoto programovacího období, to znamená 2014 až 2020, jsme zaznamenali docela zásadní regulační rámec, posílení regulačního rámce. To není jenom článek 7, který poskytuje jakýsi právní základ pro promítání genderového rozměru do jednotlivých fondů, ale jsou zde ještě další podmínky, další požadavky. Je zde požadavek na podmíněnost ex ante ohledně genderové rovnosti, kdy požadujeme po zemích, aby měli a disponovali dostatečným administrativním zázemím pro tuto oblast, aby disponovali strategiemi, akčními plány pro to, aby byli schopni tuto politiku promítat do dalších politik. Vyhodnocení ex, ex ante požaduje, aby bylo zajištěno, že genderová rovnost je vždy zvažována, že je třeba, aby jednotlivé instituty a orgány byly součástí monitorovacích výborů a přípravných výborů. Řídící orgán musí zvolit výběrová kritéria, výběrové podmínky, které nejsou diskriminační a které berou v potaz otázku genderové rovnosti. Zároveň je třeba nastavit monitorovací systém, kdy se při každé příležitosti tyto informace vyhodnocují a navíc je třeba zajistit, aby implementace jako taková brala v potaz tuto otázku. To jsou požadavky pro všechny fondy. Evropský sociální fond má zvláštní požadavky je zde jakýsi duální systém, duální přístup, kde kromě toho genderového mainstreamingu jsou ještě dány další podmínky, přístup k zaměstnání, rovnost platů, sladění života a tak dále. Je zde tedy dán kvalitní rámec, pokud jde o regulaci samotnou, ale i v rámci tohoto programovacího období jsme zaznamenali určité slabiny, zvláště jsme zaznamenali nedostatek tematických cílů u jiných fondů, krom tedy Evropského sociálního fondu, kdy zapracování dvojího přístupu do operačního programu se ponechává na rozhodnutí členských států a regionu. To znamená, že se jedná o záležitost fakultativní, nikoli povinnou. Za druhé, není zde dán jasný požadavek, aby všechny fondy vedly statistiku, ať už podle pohlaví, tam, kde je to možné, ale aby alespoň pracovali s nějakými genderovými ukazateli z hlediska zásahů, tak jako to řeší třeba Evropský fond regionálního rozvoje. Celkově tedy lze říci, že Politika soudržnosti disponuje značným potenciálem, pokud jde o podporu genderové rovnosti a je důležité poukázat na to, že tento potenciál se netýká pouze jen Evropského sociálního fondu. Je zde i Evropský fond regionálního rozvoje, fond soudržnosti. I tyto mohou do značné míry přispět pokud jde o zasazení se o genderovou rovnost, například tam, kde se řeší eh, v oblasti výzkumu eh, jakási propast mezi eh, výzkumnými pracovníky obojího pohlaví, kdy je zde například eh, rozdíl třeba v oblasti zdravotnictví a dalších aspektů. Tento propastný rozdíl byl tedy identifikován. Evropský fond regionálního rozvoje se může o tuto záležitost zasadit v oblasti informačních a komunikačních technologií a dopravních sítí. Zde jsou značné rozdíly pokud se podíváme na to, do jaké míry využívají dopravní systémy a informační a te- komunikační technologie muži a ženy a i tyto rozdíly, tyto propastné rozdíly je potřeba vzít v potaz. Pak je zde podpora začínajících podniků a malých a středních podniků. I zde jsme zaznamenali propastný rozdíl mezi ženami a muži, podnikateli. To znamená, že Evropský fond regionálního rozvoje by mohl se zasadit o větší účast žen, co se týče začínajících podniků, co se týče jejich přístupu vůbec k podnikání a přístupu k manažerským funkcím u žen. Dále je zde další oblast, kde může Evropský fond regionálního rozvoje učinit mnohé a to je podpora sociální infrastruktury, sociálních podniků, jako je péče o děti, jako jsou zařízení péče o děti, zařízení péče o staré lidi a tak dále. To znamená, že pohled na věc hlediska genderové rovnosti může dosáhnout mnohého. Jsou fondy, které se jeví jako genderově neutrální, ale není tomu tak, i ty mohou udělat mnohé. Jak jsme postupovali, abychom vyhodnotili potenciál Evropského sociálního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje z hlediska genderové rovnosti, udělali jsme si určitou klasifikaci. Máme zde 123 kategorií, pokud jde o uh, investiční zásahy a my jsme si je rozdělili podle jejich potenciálu, ať už přímého či nepřímého účinku na otázku genderové rovnosti, zda je tam přímý či nepřímý účinek, zda je tam nízký či střední či vysoký účinek. A my jsme si eh, provedli tuto klasifikaci a pak jsme sledovali jednotlivé přidělené platby, které se objevovaly v u soudržnosti a zjistili jsme, že 55 všech finančních příspěvků v rámci fondu soudržnosti je opravdu přímo či nepřímo schopno se zasadit o genderovou rovnost. To znamená, je tam dán potenciál podpořit genderovou rovnost. A když se podíváte, já nevím, jestli dobře vidíte ta čísla, ale jak jsem říkala, tak největší část finančních příspěvků, které by mohly podpořit genderovou rovnost, se nacházejí, s, je to 92% v Evropském sociálním fondu, ale i v Evropském fondu regionálního rozvoje. Zde jsme identifikovali 55%. To znamená, to je podíl potenciálu těchto příspěvků to znamená platby, které se mohou zasadit o zajištění genderové rovnosti. Potenciál je tedy vysoký. Když se podíváte na tyto alokace, které přímo či nepřímo v jednotlivých zemích se zasazují o zajištění genderové rovnosti, to znamená ta čísla vpravo, tak zjistíte, že země, které se angažují více, jsou země severské, Nizozemsko, Belgie, Irsko, Spojené království a Rakousko, zatímco ty země, které investují nejméně, to jsou především země východní Evropy. Nejméně se finančně angažuje Rumunsko. Pokud se nyní podíváme na alokované platby na opatření, která jsou přímo navázána na otázku genderové rovnosti. Tomu, to je 105, tak kategorie 105, která se zasazuje o to, aby se ženy eh, lépe mohly prosadit v zaměstnání. Pak zde máme ještě další údaje k tomuto políčku rozpracovanější údaje, jak vidíte. A zdá se, že Polsko má nejvyšší podíl v milionech euro. To jsou investice, přímé investice do opatření genderové rovnosti. Ovšem, když se podíváte na podíl těchto příspěvků v rámci celkové alokace, roční alokace, v rámci Evropského sociálního fondu, což je fond, který se o toto opatření zasazuje nejvíc, tak je to pouze 2,5 Evropského sociálního fondu. A nejvyšší podíl, ten jsme identifikovali v České republice 7,2%, potom je Rakousko, Řecko a Slovensko. Další ukazatel, který můžeme u soudržnosti identifikovat. A zde musím tedy upozornit na to, že materiálů a podkladů máme málo, alespoň v roce 2018 těch materiálů bylo málo, to je rok, kdy jsme zpracovávali studii a abychom byli schopni identifikovat ty rozdíly u příjemců žen a mužů a tak dále. Těchto informací bylo velmi málo. Jediný společný ukazatel byl ukazatel u počtu projektů, které se zasazují o účast v programu u žen. To jsou programy orientované na zaměstnanost. Když se podíváme na tato data, tak ty, ta poslední data, to znamená platná z konce loňského roku, tak ta se týkala zase údajů z roku 2015-2016. A my jsme identifikovali 5694 projektů, které se zabývaly bojem proti uh, genderovým stereotypům na trhu práce, které se zabývaly přístupem k zaměstnání a projekty, které podporovaly genderovou rovnost a zaměstnanost, to je 62%, 28% sociální začlenění a další část byla zapojení žen do odborného, činnosti odborného vzdělávání. To je v rámci Evropského sociálního fondu z ostatních fondů to bylo velmi málo. Největší část těchto projektů, více než polovina, byla realizována v Německu. To jsou tedy údaje, která, které máme k dispozici na úrovni Evropské unie k finančním platbám a k počtu projektů. Informací tedy není mnoho a my jsme se snažili vyhodnotit, jak vypadala situace v těch osmi zemích, které jsme se vybrali neboli realizovali jsme osm případových studií, zaměřili jsme se na partnerské dohody a vybrali jsme 28 operačních programů v těchto příslušných zemích, tak abychom byli schopni vyhodnotit, co se realizovalo a co se plánovalo. Co z toho vyplývá? Partnerské dohody v těchto zemích mají velmi silný důraz na otázku genderové rovnosti, to znamená, je zde věnována pozornost rozměru genderové rovnosti, jsou zde obecná prohlášení, tvrzení o tom, že rovnost je důležitá, partnerské dohody jsou k dispozici, činíme maximum pro to, abychom se zasadili o genderovou rovnost. Nicméně pak zde není žádný ukazatel toho, jak by se měla taková politika realizovat v praxi. Není zde jasné, jak například se volí výběrová kritéria pro podporu genderové rovnosti, jakým způsobem podporovat eh, orgány a organizace věnující se genderové rovnosti, které vyhodnocují naplňování těchto programů. Tedy prohlášení jsme nalezli mnoho, ovšem konkrétních ukazatelů samotné realizace již méně. A je pravdou, že když se podíváme na operační programy jako takové a provedeme se analýzu celého kontextu, tak vždy zjistíme, že je zde určitá zmínka o vyhodnocení genderové propasti, to ano, nicméně v rámci realizace samotné se toho děje méně, zvláště když zvážíme fungování Evropského fondu regionálního rozvoje, tam je toho málo. U Evropského sociálního fondu něco jsme identifikovali zvláště u priorit, ale u Evropského fondu regionálního rozvoje není téměř nic. Jsou zde značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ovšem pozitivní známka je ta, že všech osm zemí zaznamenalo v rámci programovacího období značné zlepšení ve srovnání s předchozím obdobím. Řada těchto zemí vypracovala konkrétní nástroje pro to, aby docházelo k promítání genderové rovnosti do realizace politiky soudržnosti. Například si ustavili koordinační orgány, které sledují naplňování operačních programů a partnerských dohod s tím, že je zde patrná pozornost na opatření genderové rovnosti. Vytvořily se tyto země jakési hlavní směr, jakási vodítka pro jak řídící orgány jednotlivých projektů, tak pro příjemce projektu, tak aby bylo dosaženo lepší účinnosti při naplňování cílů genderové rovnosti. A v některých případech tyto země rovněž uh, ustavili různá opatření na podporu vzdělávání, podporu osvěty, aby se vytvořily jisté zázemí. To zázemí v této věci musí být do značné míry specifické, tak aby zacíleně řešilo právě problematiku genderové rovnosti. A zde vidíte jednotlivé alokace jak v těchto osmi zemích vypadaly finanční alokace, ať už přímo či nepřímo navázané na genderovou rovnost. Jakým způsobem v těch osmi případech byly tyto přímo realizovány? Jak vidíte, máme zde šest zemí, kde podíl finančních alokací byl vyšší, než je průměr EU. Eh, průměr EU, jak jsem říkala, je 55% a Irsko, Švédsko, eh, Německo, Francie, Španělsko a Itálie. Tam jsou ty finanční alokace, které mohou ovlivnit přímo či nepřímo čendrovou rovnost, jsou na úrovni vyšší než je průměr, zatímco v Polsku a Rumunsku je tento podíl nižší, než kolik činí evropský průměr. Není to přímo na této průsvědce, ale chci říct, že zde máme zajímavé příklady osvědčených postupů v rámci implementace Evropského fondu regionálního rozvoje se takovéto objevily, ukazují, že je to možné a že i v rámci tohoto fondu je možné učinit mnohé. Není to tedy jen Evropský sociální fond. Například ve Francii podpořili odborné vzdělávání v oblasti dopravy a logistiky pro svaz eh, dopravy. To znamená, že realizovali vzdělávací akce jak postihnout otázku genderové rovnosti právě v oblasti eh, dopravy. To znamená, došlo k posílení jakési osvěty a k vytvoření jakéhosi zázemí. Ve Španělsku je programu celá řada, které podporují ženy, podnikatelky, eh, je do toho zapojená obchodní komora eh, s pokrytím v celé země. Ve Švédsku provedli osvětovou kampaň a vzdělávací kampaň v oblasti lesnictví, kde chtěli řešit genderovou rovnost i právě v tomto sektoru v Itálii. vytvořili, vytvořili teritoriální dohody, do kterých se zapojili podniky, sociální partneři, obchodní komora, realizovalo se to i na místní úrovni a cílem bylo podpořit zaměstnanost žen právě na místní úrovni. Do toho se zapojil i podnikatelský sektor, nejenom úřady práce, ale i podniky samotné. Pokud jde o vnímání subjektů samotných, tak jak jsem již eh, naznačila, my jsme provedli určitý průzkum Získali jsme 42 reakcí od orgánů věnujícím se to, této problematice a od neziskových organizací subjekty poukazují na silné stránky a slabé stránky v rámci tohoto programovacího období a v rámci toho, jak se podařilo naplňovat genderový rozměr silné stránky je zaměření se na tuto oblast a dobrý právní základ, to je článek 7 společných ustanovení. Na to upozorňovali skutečnost, že pozornost se v jednotlivých zemích posiluje, byla vyhodnocena jako silná stránka a pak je zde vytváření konkrétních nástrojů, hlavních směrů, vodítek a také poukazují na to, že ta podmíněnost ex ante z hlediska genderové rovnosti a vyhodnocení ex ante, co se týče podílu pozornosti na genderovou rovnost v rámci operačních programů, to byly velmi důležité nástroje, které podnítily osvětu, informovanost ohledně možnosti těchto fondů, a tě, teď nehovořím pouze o Evropském sociálním fondu, ale i o těch ostatních fondech. Hlavní slabiny Opět se poukazuje na to, že je zde propastný rozdíl mezi plánem a naplňováním. V řadě případů se genderová rovnost ale považuje za formální horizontální princip, nikoli tedy klíčový aspekt politiky soudržnosti. Není zde povědomí o tom, že genderová rovnost je zásadní z hlediska hospodářského růstu, že to není jen aspekt týkající se sociálních a kulturních hodnot, ale že je to něco, co je zcela zásadní pro ekonomický růst. Existuje řada studií, které ukazují, že země, které disponují lepší genderovou rovností, tak si vedou lépe z hlediska hospodářského růstu a sociálního prostředí. Další problém spočívá v nedostatečném povědomí. Velký problém, na který subjekty upozorňovaly, spočívá v tom, že často řídící orgán, ale i příjemci samotní nevědí, jak tato té- témata postihnout. Nemají dostatečné znalosti, nemají dostatečné kompetence, to znamená, je třeba je vyškolit. Pak je zde nedostatečné politické nasazení. Zdá se, že se této oblasti věnuje stále méně pozornosti v rámci jednotlivých eh, politických oblastí. Tohle zřejmě přeskočím a podívám se rovnou na závěry, co vyplynulo z čeho se lze poučit, jak to tedy můžeme schrnout. Politika soudržnosti sehrává zásadní roli a může být zcela zásadní pro podpoření genderové rovnosti v celé řadě oblastí možných zásahů. Je možné podpořit přijímá opatření v jednotlivých oblastech, ale zároveň může politika soudržnosti se, sehrávat zásadní roli v oblasti národní i regionální politiky. To jsou ty důvody. Regionální a národní politika může těchto zkušeností využít pro účely dalšího rozvoje. Nicméně jsou zde problémy, které jsme již zaznamenali, to je ten rozdíl mezi formálními prohlášeními a skutečnou realizací, pak je zde nedostatek povědomí, nedostatek znalostí, schopností, pak je zde potíž se zapojením orgánů, které se věnují genderové rovnosti při navrhování programu a při implementaci samotné, a pak je zde potíž s politickým nasazením a přesvědčením. Co se týče Eh, této politiky, tak eh, subjekty, s nimiž jsme komunikovali, se staví celkem skepticky k dalšímu programovacímu období, pokud jde o možná vylepšení. Oni tvrdili, že tě, té pozornosti je stále méně, alespoň v návrhu nařízení, v tom návrhu, který se objevil loni, eh, vidí to subjekty tak, že pozornost je věnována menší otázce genderové rovnosti a že s tím se tento trend nakonec objevuje i na národní a regionální úrovni. To znamená, že tyto subjekty, alespoň zdá se, mají celkem obavy, že následující programovací období se bude ještě méně zasazovat o podporu genderové rovnosti, než jak tomu bylo nyní. Do, doporučení zní snažit se o zachování této pozornosti a snažit se o poskytnutí jasných vodítek v rámci dvojího přístupu. To znamená nedržet se jenom těch prohlášení a tvrzení, ale skutečných nástrojů pro naplňování celkového přístupu. Tvrdí, že je třeba zachovat cíle genderové rovnosti i v letech po roce 2020 snažit se o zajištění a posílení snahy o eh, soulad s těmi původními závazky snaha o další monitorování, zachovat podmíněnost ex ante, která se osvědčila zvláště v těch zemích, kde nebyla tradice genderové rovnosti a politiky genderové rovnosti se toto osvědčilo, pak zlepšení zázemí u z politiky soudržnosti mezi jednotlivými subjekty, poskytnutí nástrojů, vodítek, možností, koordinačních mechanismů, Příkladem je zde Španělsko, kde se vytvořila síť v rámci Fondu soudržnosti, která byla velmi efektivní, pokud jde o posílení genderové rovnosti. A to se promítlo pak i do dalších postupů, jak na národní, tak regionální úrovni. Další doporučení zní zajistit efektivní zapojení e, orgánů a organizací věnující se genderové rovnosti ve všech programovacích fázích. To znamená, nemů- nestačí jen říci, že je zapojíme, ale skutečně jim vytvořit prostor a umožnit jim zapojit se, zlepšit monitorování a vyhodnocování, naplňování e, opatření v oblasti genderové rovnosti, to znamená závazek ve smyslu ustavení ukazatelů z hlediska genderové rovnosti. To není jenom rozlišení podle pohlaví, ale jsou to ukazatele, které by umožňovaly sledovat, jak se přesně postupuje v oblasti genderové rovnosti. A velkým problémem dále je politický příslip, politický závazek z hlediska zajištění genderové rovnosti jak na úrovni Evropské unie, tak i na národní úrovni. Já doufám, že to bylo jasné. Já v tuto chvíli svoji prezentaci uzavřu a děkuji vám za pozornost. Je vous remercie, Děkuji paní Lodoviči za tyto informace. Velmi jasné které nám toho spoustu říkají. O tom, co je třeba ještě dále udělat, abychom splnili cíle v oblasti nediskriminace a zohlednění genderové dimenze. Tato diskuze nastává skutečně v nejhodnějším okamžiku tady v našem výboru, protože, jak jsem říkal, probíhají diskuze na toto téma a já jsem zaznamenala ten váš pesimistický výhled, eh, pokud jde o příští programové období a příjemce, vaše obavy, zda bude tato dimenze náležitě zohledněna. A já doufám, že budeme moci později rozptýlit tyto obavy všech těch, eh, kteří dnes tyto obavy právem mají. A já zahajuji diskuzi. Jako první má slovo kolega Arimon. Děkuji moc krát paní Ludoviči za tuto velice zajímavou analýzu a za ten obsahlý materiál, který jste nám dala k dispozici. Eh, já jsem to, já jsem to nestihl přečíst do, vš- do všech detailů, ale velice pozorně jsem poslouchal a skutečně je to tak, že genderová rovnost eh, je něco, co neustále máme na zřeteli, když píšeme tyto texty Eh, tak to skutečně je a tato studie nám připomíná, že je to aspekt, který bychom měli zohledňovat ještě více. Eh, se zájmem jsem také zjistil, že ve vaší analýze dospíváte k závěru, že ty texty, na kterých se nyní pracuje, a na kterých už komise provádí předběžnou práci, spíše neodpovídají vašemu očekávání a že genderová rovnost eh, možná právě tak, jak řekl pan předseda, není příliš zohledněna. Nicméně na straně 105 vašich závěrů eh, jsem si přečetl něco, co mi přišlo velice zajímavé a proto bych se na to chtěl ještě eh, blíže zeptat. Píšete tam, že existuje konflikt mezi eh, absolutní eh, vůlí eh, zjednodušit fond ESIF a na druhé straně na druhé straně je potom tedy genderové hledisko a vůle zohlednit toto hledisko. Pokud chcete jednodušeji zacházet s těmito fondy, zjednodušit provádění těchto programů, pak genderová rovnost přichází tak trochu na zmar kvůli tomu, jestli to správně chápu. Proč je tomu tak? To je moje první otázka. A druhá otázka. Jak je možné oba tyto cíle spolu spojit, tedy genderovou rovnost a zjednodušení fondu ESIF? Tady eh, by mě zajímalo velice konkrétně, jak by se toho dalo dosáhnout. Merci beaucoup. Děkuji. Já vás požádám, abyste přímo zodpověděla otázku našeho kolegy, aby ta debata byla trochu dynamičtější, takže prosím, máte slovo. Tak tohle je takový zdánlivý protiklad, protože problém je v tom, že nemáme dostatek informací o tom, jak implementovat princip genderové rovnosti ve všech fondech. S informacemi by to tak těžké nebylo. Máme k dispozici mnoho nástrojů, které byly v průběhu let vyvinuty a které pomáhají porozumět tomu, kde je potřeba intervenovat a jakým způsobem. A na základě jakých indikátorů a na základě jakých monitorovacích nástrojů a kritérií a e, selekčních postupů. Takže ta myšlenka, že zjednodušování znamená seškrtávání různých témat a jejich vyřazování, ta není správná, protože tyto fondy by potom mohly být méně efektivní, než by jinak mohly být. Jsou pro genderovou rovnost velice důležité, a to zejména v zemích, kde toto téma zatím e, nebylo bráno jako relevantní. Takže by byla škoda, kdybychom o to přišli e, v zájmu ideje zjednodušování. Merci beaucoup. Děkuji, Monika Vana. Uh, thank you very much, Mr. Ch Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych chtěla moc krát poděkovat autorům a paní Ludoviči za prezentaci této vynikající a nesmírně poučné studie. My zelení eh, jsme měli velký zájem na tom, aby ta studie vznikla v minulém volebním období a teď jsme rádi, že je před námi. Myslím si, že eh, náš výbor by měl brát závěry a doporučení této studie velice vážně, protože to je opravdu úkol, který je na nás. Na jedné straně genderový mainstreaming by měl být něco zcela samozřejmého a přirozeného, co by mělo být obsaženo ve všech strategiích a programech Evropské unie. A ta studie ukazuje, že v programovací fázi tomu tak je. Vznikají dohody o partnerství a závazky. Všichni se ptají, jestli je tam genderový mainstreaming, ale v implementaci potom úplně chybí. A to zejména v ERDF, ne tolik v ESF, ale i tam e, máme určité nedostatky. Zejména je tomu v ERDF. A my zelení jsme chtěli tuto studii proto, abychom na to mohli ukázat prstem na ta místa, kde není tak úplně nabílední, jak implementovat genderový mainstreaming. A tady si myslím, že skutečně zaostáváme a je to také úkolem komise, aby přišla s nějakými návrhy. A je na novém komisaři, aby přednesl konkrétní návrhy toho, jak zajistit implementaci genderového mainstreamingu v politice soudržnosti. Protože zejména, když pomyslíme na to, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších investičních nástrojů, které v Evropě máme, a také jeden z nejdůležitějších eh, nástrojů pro implementaci genderového mainstreamingu, tak z toho vidíme, eh, jak je to nástroj důležitý a významný. vy jste zmínila, že eh, máme dvě možnosti. Zacílené akce anebo horizontální cíle. Zbývá před námi mnoho práce a já mohu říct z vlastní zkušenosti, že experti, se kterými jste vedla interview, říkali, že dochází i k určitému ústupu genderového hlediska a že děláme kroky zpět, že se odkláníme od toho, čeho už jsme dosáhli. To je, myslím si, alarmující situace a tato studie by měla být takovým budičkem. A to i pro náš výbor, aby, ten, aby toto téma bral nesmírně vážně a aby dosáhl značných zlepšení, zejména v konkrétní implementaci v městech a v regionech, pokud jde o genderový mainstreaming v politice soudržnosti. Myslím si, že jeden z problémů, který tu už byl zmíněn během vyjednávání o CPR, o, to je bod, o který jsme ovšem přišli, to bylo zlepšení schromažďování dat eh, rozdělených podle genderu. Takovýchto dat rozdělených podle genderu máme naprostý nedostatek v regionální politice. Eh, já jsem o tom hovořila s výborem FAM a s eh, AIGE. Ti o tom vědí a myslí si také, že náš výbor by měl spolupracovat s výborem FAM, zejména na tom, jak tedy získávat data podle pohlaví. Protože pokud je nebudeme mít, tak je potom mnohem složitější vytvářet konkrétní nástroje a konkrétní návrhy na to, jak zlepšit situaci. A vy už jste zmínila některá doporučení. Já to nechci opakovat. Ale um, myslím si, že nejdůležitější jsou právě ty pokyny k implementaci nástrojů genderového mainstreamingu. A podporuji také definici národních a regionálních strategií genderové rovnosti, které by byly svázány s národními a regionálními eh, investičními opatřeními a také podporuji udržení těch takzvaných ex ante kritérií z minulého volebního období. Náš výbor by měl skutečně brát tato doporučení velice vážně, pracovat na nich a zvýšit tlak na komisi, aby přinesla nějaké věcné návrhy na to, jak co nejrychleji zlepšit situaci. Merci beaucoup. Euh, děkuji. Izabela Benchumea. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Samek za vaši prezentaci. Pokud má evropský projekt nějaký cíl, tak to je zajistit rovnost všech občanů, rovnost pokud jde o přístup ke vzdělání a také k možnostem na pracovním trhu. Já děkuji za to, že jste se zaměřila na rovnost těch příležitostí ve vaší zprávě. Já bych se konkrétně zeptala na to, co jste říkala o ženách podnikatelkách kolik žen se zapojuje do podnikání, kolik žen zakládá firmy, má různé podnikatelské projekty a jsou tam různá omezení, pokud do o přístup k úvěrům a potom také omezení, která se týkají spuštění nějaké nové firmy v Evropě. Takže jakým problémům čelí ženy, které se chtějí stát podnikatelkami v porovnání s muži, kteří jsou ve stejné socioekonomické situaci, mají stejný věk, stejnou situaci v zemi. Takže jaká je situace, když to porovnáte muži a žen, ženy, kteří chtějí začít podnikat v Evropě? Děkuji. Paní Lodoviči, odpovězte prosím na otázku já tady teď nemám tyto údaje, ale EIG provedla studii, tedy Evropský orgán pro genderovou rovnost, to je tedy orgán, se kterým spolupracujeme. Zaměřili jsme se tedy na ženské podnikání a je spousta studií, které ukazují, že ženy mají problémy se získáním úvěrů Potom sítě nemají ty správné sítě, které jsou důležité pro podnikání. Často podnikají pouze v určitých odvětvích. Je zde tedy genderová segregace také, pokud jde o odvětví, v nichž ženy podnikají. A potom jsou zde všechny problémy, které souvisejí s rovnováhou pracovního a osobního života, protože když podnikáte, tak to znamená velmi dlouhá pracovní doba, velmi dlouhou pracovní dobu a obtížné sladění pracovního života s životem rodinným. Já si vzpomínám také na jednu studii OECD, která ukazuje, že způsob, jak ženy podnikají, je většinou jiný než způsob, jakým podnikají muži. Věnuje se větší pozornost střednědobému a dlouhodobému hledisku, dlouhodobému rozvoji a možnostem. Ženy si více uvědomují riziko, soustředují se na dlouhodobý a střednědobý profit, takže v podstatě doplňují ty mužské, muži vedené podniky a poskytují velmi důležitou podporu ekonomické struktuře. Když hovoříme o rozvoji v méně rozvinutých zemích, o mikrokreditech a tak dále, tak eh, není žádným překvapením, eh, že se raději tedy spolupracuje s ženami, protože ty se více uvědomují riziko a více se zaměřují na příští generace, na dlouhodobé hledisko. Také se zapojují do oblasti sociálního podnikání, podnikají v oblasti sociálních služeb a tak dále. Takže v nedávné literatuře si už můžeme přečíst o tom, jak se vysoce hodnotí přítomnost žen ve světě podnikání, protože to vyvažuje ekonomickou strukturu a poskytuje to nový přístup, nové přístupy k podnikání, nový způsob eh, investování a tak dále. Takže to vytváří také rozmanitost, což je důležité. Ale tato studie také obsahuje určitá data. Děkuji. Stefan běžu a potom další kolega. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto velmi zajímavou studii. Musím říci, že za frakci Renew Europe jsme vaše poslední slova vnímali jako takový alarm. To, co se děje v současné době, považujete za natolik křehké, že může dojít k ústupu nám to připomíná jednu věc. Práce na rovnosti pohlaví za sebou skrývá něco zásadního a to je rovnost příležitostí. A ve vaší studii se jasně ukazuje, že jsou zde rozdíly. A my to pociťujeme v celé řadě oblastí našeho kolektivního počínání a je to o tolik nebo o to více znepokojivé, když se to objevuje v této oblasti, tedy rovnosti příležitostí. A když jsou rovné příležitosti ohroženy, tak je tím ohrožena také naše kolektivní zodpovědnost, abychom byli efektivní. Prosím, podělte se s námi, protože my věříme v pozitivní kontaminaci. Když spojíme to nejlepší, co je v nás, tak jsme přesvědčeni o tom, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Studovali jste situaci v jednotlivých zemích, takže já bych se rád zeptal, zda jste měli pocit, eh, že jste někde narazili na něco, co si myslíte, že by se mělo sdílet napříč všemi evropskými zeměmi? Co vás pozitivně překvapilo a co si myslíte, že je dobrým příkladem? Děkuji, já vás nechám odpovědět na tuto otázku. Ano, uplynulých letech se tomuto tématu věnuje méně pozornosti. S těmi nedávnými krizemi vyvstaly jiné problémy a genderová rovnost se stala méně relevantní otázkou. A také je to otázka zdrojů. Ženy jsou více vzdělány než muži, takže my investujeme do jejich vzdělání a potom vlastně promarníme jejich schopnosti, kdy ženy nepracují nebo nezakládají firmy, nepracují ve výzkumu a tak dále. Pokud jde o příklady dobrých postupů, tak ve zprávě jsou některé z nich uvedeny, jsou tam velmi zajímavé postupy. Některé z nich už jsem schrnula. Pozornost genderové rovnosti v odvětvích, kde se tomu normálně nevěnuje taková pozornost, například lesnictví nebo doprava a tak dále. A vytváření orgánů pro genderovnou, genderovou rovnost, které sledují a monitorují, co se děje ve všech fondech, na všech frontách. To je velmi důležité, protože tyto orgány mohou posoudit za co funguje a co nefunguje a mohou implementovat potřebná opatření ke zlepšení situace v oblasti vzdělávání, technické podpory, pomocí nástrojů, jak už jsem říkala, už spousta takovýchto nástrojů existuje, jsou připraveny k použití a mohou být použity. Problém je, že velmi často na národní a místní úrovni je velmi malé povědomí o tom, co by se mohlo udělat s politikou soudržnosti. A je potřeba sdílet znalosti, sdílet toto povědomí, zlepšovat toto povědomí, sdílet nástroje, aby tyto věci byly skutečně implementovány. Ale je třeba nemít pocit, že toto je věc, kterou už jsme udělali a nemusíme do ní více investovat. Musíme investovat neustále. Švédský odborník řekl, že i ve Švédsku, kde ten přístup eh, k rovnosti pohlaví je velmi rozvinutý. I tam potřebují neustále školení a komunikaci eh, s příjemci v rámci projektu především v rámci ERDF, eh, protože je nutno neustále do této oblasti investovat. Nevím, jestli jsem zodpověděla vaši otázku. Děkuji, Alexandra Gíze. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já dnes budu mluvit německy. Nejprve moc krát děkuji paní Same Klodoviči za tuto velice zajímavou a obsáhlou studii. Já bych chtěla začít jednou poznámkou. Často máme pocit, jakoby k veřejným výdajům patřilo, patřila snaha o e, genderovou rovnost, ale žádné výdaje nejsou neutrální. My rozdělujeme dotace, které se dostanou buď k mužům nebo k ženám, nebo možná je ještě více pohlaví, to je jedno, ale každopádně neexistují genderově neutrální výdaje. E, možná, e, když budujeme infrastrukturu, tak je potom rozdíl, jestli budujeme silnici anebo tramvaj. Pokud vybudujeme silnici, tak je je otázka, jestli ta silnice vede například kolem školky nebo ne. Ženy a muži se pohybují jinudy po městě. Tak to zkrátka stále je a proto u všech výdajů musíme zkoumat, komu vlastně ty prostředky prospějí. Já bych měla jednu otázku a sice v mém regionu v Německu jsme značně postihováni tím, že lidé se stěhují pryč, zejména z venkovských regionů ale e, jsou to, e, i, ne, jsou to nejen muži, jsou to i mladé vzdělané ženy. E, vyplývá z vaší studie, co by se dalo dělat, abychom udrželi tyto mladé ženy na místě? Dá se využít nějakých nástrojů k tomu, abychom podpořili takovýto region a umíte si představit, že přestože jste se na to nezaměřovali, že i že by podobný vývoj nastal i v jiných regionech, který, které jsou postiženy uh, odchodem mladých lidí, zejména mladých žen. K otázce kolegy, co dělat. Já si myslím, že jste to jasně řekla, že jaká jsou formální kritéria, která musíme uchovat v nařízení. Toto bylo řečeno a musí to být jasně předepsáno, co k tomu potřebujeme. A taky jasně vidíme, že informace vlastně máme a musíme je rozšiřovat a musíme cíle prosazovat. A to je úkolem budoucí komisařky, aby se snažila o co nejkonkrétnější na návrhy, protože je potřeba posilovat politickou vůli členských států, ale postarat se také o to, aby ta expertíza, to know-how, které máme, se dostalo ke správným orgánům, tedy na ta správná místa. Takže možná by komise mohla podporovat eh, networking. Vy jste zmínila pozitivní příklad ze Španělska, z eh, tamních nevládních organizací a úřadů příslušných pro eh, genderovou rovnost. A něco takového je velice důležité. Především potřebujeme monitoring eh, a právě tak ta data eh, segregovaná podle genderu, abychom věděli, kam eh, ty finance vlastně plynou a co z nich pro koho plyne. Myslím si, že je dramatické, že tu máme šanci na ekonomický růst, a to konkrétně na inkluzivní ekonomický růst, což jsme si vytkli do naší agendy, a také eh, na udržitelný ekonomický růst, který by nezvyšoval emise CO2 a nezatěžoval naši planetu. A to je šance, které se musíme chopit, zejména vzhledem k tomu, že trhy se mění, ekonomika se mění vlivem digitalizace a eh, já si myslím, že eh, pokud eh, tento ekonomický růst zrealizujeme tak, aby byl eh, prospěšný oběma pohlavím, tak to bude veliký úspěch. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Rosa D'Amato. Děkuji, Rosa D'Amato. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za tuto studii. A na úvod dvě otázky. Když jsem si stručně pročetla také přílohy, tak jsem měla pocit, že používání Evropského sociálního fondu je možná to nejvhodnější. V tom smyslu, že si myslím, že ženy, když hledají práci a chtějí si ji potom udržet, potřebují také zároveň pečovat o děti nebo tedy pečovat o seniory. A je to jednodušší v těch členských státech, kde se ve školách, kde tedy ve školách probíhá výuka i odpoledne. A to se právě neděje v těch členských státech, eh, kde vyučování končí v době oběda, dokonce ani oběd není zajištěn. Takže v takovýchto státech potom ženy musí čelit této problematice. A ráda bych se také přidala k té žádosti o agregované údaje, protože musíme vědět, kolik a jaká pracovní místa pomohla politika soudržnosti vytvořit, v jakých sociálních vrstvách a pochopit také, já jsem o tom přesvědčena, že v boji proti chudobě je velmi důležité pomáhat ženám v tom, aby našli práci, aby se tuto práci udrželi. A potom rozdíl s ekonomickým zacházením s ženami a s muži. Uvidíme, kolik politika soudržnosti může udělat také v této oblasti. Well, yes, uh, the Euro- ano, Evropský sociální fond eh, se snadně využívá pro genderovou rovnost, protože podporuje sociální inkluzi, podporu při hledání práce a také různá vzdělávací opatření zaměřená na jednotlivce, na lidi. Takže je to klíčový fond pro genderovou rovnost. Já jsem říkala, že také ERDF, e, Evropský fond pro rozvoj venkova, pro regionální rozvoj může být velmi důležitý v podpoře výzkumu, určitého druhu výzkumu nebo výzkumníky. A také zde disagregované údaje by byly velmi důležité. Podpora třeba určitého druhu dopravy nebo sítí informačních a komunikačních technologií, kde se tedy zaměřujeme na potřeby žen a mužů a také všech ostatních skupin populace. Ženy v dopravě používají více hromadnou dopravu než muži, používají hromadnou dopravu v jiných časech a zároveň nebo velmi často jsou na této hromadné dopravě závislé, takže potřebují jednoduchou, dostupnou hromadnou dopravu, potřebují bezpečnost, osvětlení a tak dále. Takže tyto věci jsou také důležité pro genderovou rovnost. A to jsou témata, která jsou nejméně rozvíjena v současné době rovnováha mezi osobním a pracovním životem. To je velmi důležitá otázka, samozřejmě pro ženy, ale nejen pro ženy, i pro muže. Pro všechny, kteří musí pečovat o své rodiče nebo své děti. A je pravda, že bychom se na to měli dívat nejen s tím, že řekneme, že potřebujeme infrastrukturu poskytující péči, ale jak dlouho, jaká bude otvírací doba a tak dále. To jsou také věci, které by měly být zohledněny při tvorbě těchto služeb. A vy jste také hovořili o venkovských oblastech. My jsme provedli studii, kde jsme sledovali demografickou změnu a genderovou rovnost. A ty jsou úzce propojeny, protože právě ta starší populace se skládá především z žen, o samotě žijících žen ve venkovských oblastech a ty potřebují určitý druh podpory a my bychom to měli řešit. Takže pokud v analýze říkáte, že toto je ten hlavní problém, nebo toto jsou ty hlavní problémy, tak bychom měli najít způsob, jak tyto potřeby řešit. A nejen říci obecně genderová rovnost. V tomto případě má genderová rovnost tato specifika a vyžaduje specifické zásahy. Takže jde o to, dívat se na to vždy z pohledu genderové rovnosti, používat takové brýle, protože pokud tyto brýle nepoužíváte, tak jinak tyto rozdíly nevidíte. A to je velký problém. Děkuji. Děkuji. Konstanc Krell. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já se musím omluvit, že jsem přišla pozdě, takže jsem neslyšela úvodní prezentaci, ale teď jsem eh, chvíli sledovala tu debatu eh, eh, já nechci nějak eh, malovat čerta na zeď, ale měli bychom se vyvarovat toho, zamýšlet se nad tím, jaké ještě indikátory a data a informace potřebujeme. Je to stanoveno v základním nařízení a teď eh, právě jsme u toho, že tato data nejsou genderově specifická, ale že jsou eh, obecná a je potřeba, abychom dosáhli nějakého odbourání byrokracie. To je momentálně jedna z největších překážek při rozdělování prostředků. A proto si myslím, že není vždycky naším úkolem dívat se na to, co se děje v genderové politice, ale že to musí probíhat v regionech, ta změna. Myslím si, že hlavním cílem je, to už zmínila Monika Vana, aby se nám podařilo dosáhnout toho, aby vznikla určitá průřezová eh, kritéria eh, a aby byla začleněna do základního nařízení. A když tady diskutujeme, tak to je jedna strana. Já si nejsem úplně jistá, eh, jestli bychom eh, do něco takového dostali do základního nařízení? Já si myslím, že ne. Myslím, že to, co máme, je maximum, co může získat v tomto parlamentu většinu, ale to je jenom parlament. A nemyslete si, prosím, že členské státy eh, budou ochotné eh, nějak výrazně vycházet vstříc naš, návrhům našich progresivních srdcí, že je budou nějak nadšeně přijímat. Já si myslím, že při vyjednávání ještě uvidíme, jak bude těžké eh, dostat se alespoň o kus vpřed právě u takových témat, která jsou pro parlament velice důležitá eh, a která patří k genderové politice. Myslím si, že opravdu se musíme eh, dívat na výsledky takovýchto studií nejen tady v parlamentu, ale i v regionech, protože právě tam je potřeba vyvíjet nějakou aktivitu. Ne, ne, ní nám k ničemu, když tady v evropských institucích si uvědomíme, že je potřeba jednat. Tu potřebu jednat si musí uvědomit regiony, protože tam se to všechno odehrává. A správní orgány nemohou eh, regulovat všechno. Skutečně je potřeba oslovit ty lidi, kteří v regionech pracují a kteří mají tu politickou a ekonomickou odpovědnost. ESF, eh, e Eh, je v tom čím dál úspěšnější v uplynulých letech, eh, tedy v tom, eh, aby Eh, existovala v tomto regionálním fondu i určitá komponenta eh, genderového aspektu a já si myslím, že je smysluplné a rozumné se tím zabývat, ale eh, nemo, nemůže to být takhle zhora nařízeno z Bruselu, protože tím vytvoříme jaksi ještě větší averzi než, a naopak se musíme snažit o to, aby to bylo v regionech přijímáno. Je potřeba začít ve výboru regionů, je potřeba začít přímo v regionech, možná bychom měli zorganizovat nějakou komunikaci s regionálními parlamenty a s nimi, rozeslat tam tuto studii a diskutovat o tom, jak ji realizovat na jejich úrovni. Myslím si, že ne, není k ničemu přidat pár dalších bodů a pár dalších indikátorů do základního nařízení. Pro, kromě toho nám už stejně ujel vlak, protože parlament už svou pozici uzavřel. Takže si myslím, že je potřeba opravdu se věnovat komunikaci s regiony o tom, co zjistila tato studie a o tom, co je v ní napsáno a musíme se pokoušet nějakým způsobem ovlivňovat smýšlení regionu. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji, Konstanc, za to, že jste připomněla tyto principy reality. A já myslím, že Evropský parlament se nevyhýbá své zodpovědnosti u těchto otázek. V uplynulých jednáních eh, Evropský parlament bojoval za podmíněnost ex ante, stejně jako bojoval za principy partnerství. A Evropský parlament dnes i nadále bojuje za to, aby byly tyto principy lépe dodržovány. Ale je pravda, vaše studie to dosvědčuje, že jsou zde rozdílné situace v jednotlivých členských státech a regionech. Dnes očekáváme, že příští komisařka bude implementovat tyto principy, bude usnadňovat jejich implementaci. A Možná to zde bylo už nastíněno v některých eh, vystoupeních, ale ta nová komisařka bude také komisařkou pro reformy. A já mám pokrokovou vizi reform. Já si nemyslím, že se jedná o pouhou implementaci strukturálních reform ekonomické povahy. A možná v tom smyslu, který dáme těmto reformám za podpory kterou Evropská komise bude moci poskytnout eh, státům nebo regionům, že by do toho měla být také začleněna tato dimenze dodržování rovnováhy příležitostí mužů a žen. Byl zde zmíněn ten vysoký potenciál pro podporu rovných příležitostí, ať už v oblasti soudržnosti či jinde. Bylo zde zmíněno také, že ERDF má ještě nevyužitý potenciál, který může být také využit. Máme před sebou tedy ještě spoustu práce. Ale na závěr bych rád eh, řekl jednu otázku. Je to paradox. Vy říkáte, že dochází k tomu, že možná v regionech a státech nebude tolik zohledňována genderová dimenze. To říkáte, že tato obava existuje ale naopak my máme pocit, že tato otázka je mnohem více vnímána na politické úrovni než v minulosti v té veřejné rozpravě. Já jsem zde v Evropském parlamentu už řadu let a o této otázce se před desíti lety diskutovalo opravdu jen velmi okrajově, tedy o rovných příležitostech. A dnes je to téma. A je to téma všude, ve všech členských státech, ve všech regionech. Takže určitě jsou zde problémy při implementaci a právě tady si budeme dávat velký pozor a budeme se snažit dostat své zodpovědnosti. Já vám děkuji za vaši studii, děkuji také kolegům za tu bohatou rozpravu dnes odpoledne a teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a já vám děkuji. Nous passons à présent au point 5 de l'ordre. Nyní přistoupíme k bodu 5 na pořadu jednání. A já zde vítám paní Marianu Kocevu. Je vous remercie. Děkuji, paní generální ředitelko Eurostatu, za to, že jste dnes odpoledne přišla mezi nás. Před několika týdny výroční statistická zpráva o regionech byla Eurostatem zveřejněna. Byla to zpráva, kterou jsme si všichni s velkou pozorností a zájmem přečetli. A já jsem si říkal, že je důležité, aby náš výbor s vámi dnes večer měl výměnu názorů. Já vás zde vítám a děkuji vám za to, že jste přijala naše pozvání. Statistická informace je důležitým nástrojem, aby se hodnotil a kvantifikoval dopad politických rozhodnutí v územích a regionech. Eurostat sehrává roli statistického úřadu v Evropské unii sbírá, kompiluje a zveřejňuje statistiky pro Evropskou unii a také národní, regionální a subregionální údaje. Pokud jde o regionální dimenzi, tyto statistiky jsou realizovány na základě tříúrovňové nomenklatury. Jedná se tedy o jednotky regionální nomenklatury NUC, které byly přijaty v roce 2003 a které byly pravidelně aktualizovány. Eurostat eh, zpřesnil eh, poskytované statistiky, aby se tedy pokryla dimenze, která není založena pouze na počtu obyvatel. Takže zde máme také městské oblasti, pobřežní oblasti, příhraniční oblasti, ostrovní oblasti a hornaté oblasti. Informace, tyto informace jsou pro nás velmi cenné a jsou to informace, na něž je založena zpráva o územní, hospodářské a sociální soudržnosti, kterou Evropská komise vypracovává vždy jednou za tři roky a která teď bude příště, tedy zveřejněna v roce 2020. Pozvali jsme tedy paní Marianu Kodzeva, aby nám představila práci Eurostatu a také způsob, jakým může přispět k vypracovávání politik. Ale také chceme, aby nám paní Koceva globálně prezentovala zprávu Eurostatu za rok 2019. Já jsem si tuto zprávu za rok 2019 velmi pozorně přečetl a jako každý rok si říkám, že by bylo dobré mít trochu přesnější vizi Evropské unie a také přesnější pohled na naši politiku, protože regionální statistiky, pokud je třeba o zdravotnictví nebo o digitální oblast, tyto statistiky jsou skutečně velmi důležité. A právě díky těmto statistikám si můžeme udělat představu o tom, kde jsou největší rozdíly mezi regiony, mezi jednotlivými územními celky. A práci nebo úkolem našeho výboru je pracovat na stírání těchto rozdílů. Než zahájíme rozpravu, dávám vám na 15 až 20 minut slovo a potom dám prostor členům k diskuzi. Merci. Uh, um, Mr. Chair, I'll switch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já přejdu do angličtiny. Byť vám francouzsky rozumím, Eurostat pracuje hlavně v angličtině, protože vypracováváme statistické údaje, které musí být srovnatelné po celém světě. Děkuji vám za pozvání. Je mi velikou ctí, že před vás mohu předstoupit a prezentovat, protože já chápu, že rolí statistiky je to, že pokud se statistické údaje nevyužívají, tak naše poslání nebylo naplněno. Proto je tak významné takovéto prezentace realizovat, jak říkáte. My se věnujeme tomu, že využíváme nejnovější eh, informace a různé datové služby, které jsou nám k dispozici, zvláště se věnujeme tomu, jakým způsobem jsou informace využívány, co se hledá, co se vyhledává, co je důležité. A já jsem dorazila dříve, na konci jste hovořil o tom, jakým způsobem je nejlepší poměřovat promítání genderové rozměru. Já musím říct, že tato témata jsou velice jsou mi velice blízká. V tuto chvíli zahájím prezentace, kterou vypracoval tým Eurostat. Jak vidíte, je zde celá řada odkazů. Tu prezentaci dostanete k dispozici, to znamená, že později budete moci jednotlivé odkazy využít. Pokud budete mít dotazy, tak se na nás můžete obrátit. V prvé řadě vždy máme zde statistický úřad a jeho logo Eurostat, co je však důležité si uvědomit jednou větou. O Eurostatu je třeba vědět to, že Eurostat má dvě větve. Jedna větev je na půdě Evropské unie, protože jsme jedním oddělením Evropské unie, stejně jako DG Regio, s kterým spolupracujete velice úzce, ale druhá větev, ta je při členských státech, protože Eurostat nevypracovává svá data samostatně, ale v partnerství s národními orgány. A to je jasné, protože veřejná zpráva jednotlivých zemí má k dispozici tyto údaje. Pokud vypracováváme nějaké dotazníky, materiály, tak musíme už se spolupracovat s národními statistickými úřady. A tento výstup je výstupem společného úsilí s členskými státy. Eurostat má 800, 800 lidí a jednot, jednotlivé členské země dohromady čítají 50 tisíc osob, které se věnují právě statistickým údajům na národní úrovni. Není třeba před vámi eh, přednášet, proč je důležité uh, poskytovat statistické údaje. My zde máme takový moderní náčrt, obrázky, proč se používají a k čemu se používají jednotlivé údaje, politika soudržnosti. To je něco, jako když to vysvětluji svým dětem, když nejsem doma, většinu času nejsem doma, tak vysvětluji proč. A on, oni potom dobře chápou, že se věnují na, právě na základě těchto obrázků údajům, statistickým údajům EU. Máme zde samozřejmě údaje na osobu, tomu už rozumí děti méně, ale pak jsou zde údaje HDP, které pomáhají poměřovat, které regiony jsou ty nejméně rozvinuté. To jsou ty, které mají HDP pod úrovní 75 v EU. HDP my jsme zde podchytili eh, obla, my jsme zde podchytili období 2014 a následující roky a také třeba se vytipovat cílovou skupinu a pak soupis ukazatelů, kde se uplatňují tyto eh, postupy. Hrubý národní důchod je dalším ukazatelem, dalším základním ukazatelem pro hospodářský růst. A pak je zde řada různých politik, které nabývají na důležitosti a proto se požadavky na data mění. Nedávno bylo řečeno, že politika rozvoje venkova, eh, rozvoj měst a další politiky jsou politiky, které nabývají stále na vyšší důležitosti z hlediska statistických údajů. Abychom to zasadili do celosvětového kontextu a programu EU 2030 a do kontextu udržitelných cílů udržitelného rozvoje, tak zde musím říct, že Eurostat sehrává zde zásadní roli, protože vypracovává monitorovací zprávy, kde se hovoří o tom, jak se stojí Evropská unie ve smyslu naplňování cílů programu 23C. Je zde jeden cíl Go 11, který se právě týká udržitelných cílu udržitelného rozvoje. Pane předsedo, vy jste v podstatě odprezentoval většinu mých průsvětek. Zde máme eh, definice, regiony a pak eh, ta známá zkrátka NAC, která pochází z francouzštiny. Jsou to územní celky a jejich eh, identifikace. Tak to, to vypadá zjednodušeně, ale statisticky čtí pracovníci často potřebují roky na to, aby toto vysvětlili a já vám zde nastíním pouze to, co se neobjevuje v definicích samotných. Dovolte mi však říci, že tohle je klasifikace územních jednotek, které rozdělují jednotlivé státy na různé úrovni 1, 2, 3. Jedna to je ta největší oblast, druhá je druhá a třetí je třetí. Opíráme se zde o počet obyvatel, jak už zaznělo, regiony NAC 2, ty mají 3 až 7 milionů lidí, takže chápete, že země jako já, Estonsko nebo Lotyšsko, Lucembursko, Kypr či Malta mají nakonec jenom jeden jediný region. To není nějak nezvyklé v Evropské unii. NAC 2 to je 800 tisíc až 3 miliony a NAC 3 je 150 tisíc až 800 tisíc obyvatel. Není potřeba si pamatovat ta čísla, jen potřeba si uvědomit, že regiony z hlediska statistiky vypadají takto. Je to důležité vědět i z hlediska různých mm, zásahů, z hlediska politik. Opíráme se zde o počet obyvatel. Dále je třeba vědět o této klasifikaci, když provádíme analýzu dat, že tyto regiony odpovídají zároveň i územně samozprávným celkům. Vždy pracujeme hlavně s regionem nad 3 a pak eh, přidáváme územně samozprávní celky. To je velice důležité. Nepracujeme pouze s číselnými údaji, jako je počet obyvatel, ale pracujeme i s tím, že jednotlivé regiony nějakým způsobem odpovídají uh, Mm, územně samozprávným celkům, tak to je ta politika nakonec nastavena. A vy jste rozhodně dostali také řadu otázek na téma jak ta klasifikace se průběžně mění, je to zasazeno v právních předpisech, není možné provádět změny častěji než jednou za tři roky. Na tři roky je to tedy dáno a my každé tři roky položíme otázku členským státům, jestli zaznamenali nějaké změny vzhledem k populaci, vzhledem k nějakým dynamickým um, vývojům v dané oblasti a my pak kontrolujeme, zda logika jejich odpovědi uh, odpovídá zda dodrželi postup, eh, provážeme jednotlivé zprávy od členských států a potom my pracujeme na aktualizace. Ta stávající nejnovější verze z roku 2016, co to znamená? Z praktického hlediska to znamená, že my na konci roku 2016 na konci zpracování regionální eh, knihy eh, ty údaje zafixujeme a země mají potom rok na to, aby se přizpůsobily a následující rok až rok poté začíná další období vykazování. To znamená, že toto není k roku 2016. Ta data, ta se začala vykazovat až o dva roky později v té regionální knize, která byla zveřejněna a v jednotlivých materiálech Eurostatu, již se tedy odrážejí údaje z nové klasifikace a neočekávejte žádné revoluce. Vývoj je jaksi stabilní, změn v rámci regionu je jen velmi málo. Toto je velice zajímavá průsvědka. Na té předchozí jsme hovořili o regionech, které se opírají o strukturu územně samozprávných celků dané země. Ale dovedete si představit, že změna je život a je zde i určitá otázka poptávky politické, potom zde dochází k různým dalším změnám. Některé regiony jsou zkrátka postupem času důležitější z hlediska uh, tohoto rozložení. Například města. Stále více lidí žije ve městech. Máme zde městský program Urban Agenda, takže je naprosto zásadní, abychom aktualizovali data k městům, abychom si dobře nadefinovali, co je město, kdo dojíždí do města a proto jsme museli také nadefinovat jádro města, potom dojezdovou oblast, což eh, označujeme jako funkční městskou oblast. Já používám někdy statistickou terminologii, možná někdy vám nenapoví až tolik, ale je zde vždy k dispozici jednoduché vysvětlení. Když připojíte k tomu počtu obyvatel ještě tu funkční oblast, neboli rozšíříte jádro města o další Eh, samozprávné celky, tak získáte oblast, která říkáme oblast metropolitní, například Milán. To ten jsem sledovala, když jsem letěla z Lucemburku. Milán má milion třista tisíc lidí a když připojíte ještě ty, kteří do Milána dojíždějí, tak získáte číslo 5 milionů. Tedy je to trojnásobek ale zde nepracujeme pouze s těmi dojíždějícími, ale ještě s těmi celky, územními celky kolem Milánu. A dohromady se tedy dostaneme na číslo asi 4 miliony, pokud to potom odečteme. Je tedy důležité si uvědomit, že v metropolitních oblastech zde máme ještě tu takovou dojezdovou oblast, na tom závisí dopravní infrastruktura, služby a tak dále. To je statistika, která se opírá o typologii tohoto typu a nabývá na důležitosti. A pak zde máme definice venkovské oblasti, opět se opíráme o hustotu zalednění a pak také eh, ne, něco, čemu říkáme eh, populační síť, mm, taková mřížka, kterou používáme jako ukazatel. Ve chvíli, kdy dostaneme úkol na následující roky, tak se vždycky snažíme držet té původní statistiky, ale zapojíme i nové postupy podle těch regionů, nad typ, novou typologii pro pohraniční oblasti, města, venkov, pobřežní oblasti. Všechno musíme neustále a průběžně aktualizovat. Tolik tedy k základu a dostaňme se nyní k, tomu, k té takové nabídce. Co vám můžeme nabídnout za data? Doufáme, že v rámci výměny názorů budeme eh, schopni zjistit, eh, jak jaká data by vám vyhovovala. Ta ročenka, to je něco jako Bible, kniha, kterou Eurostat vypracovává, jednu výroční pro Evropskou unii, potom jednu, kdy Evropská unie je srovnávána s jinými oblastmi a potom se věnujeme těm regionům samotným. Nevím, jestli mi budete věřit, ale tohle je ta nejžádanější a to nejen proto, že regionální ročenka je velice zajímavá, je důležitá pro občany, je důležitá z hlediska vypracovávání nových postupů a politik, ale také proto, že se to všechno promítá v různých dalších statistických údajích a tak je těžké se vydat do dalších oblastí, pokud se podíváte na různé materiály, tak je vždycky lepší si udělat ucelenější přehled z jednoho jediného materiálu. Nemusíte už potom propojovat údaje, máte je přímo před sebou. Tato publikace se vypracovává v tištěné i digitální podobě, je možné si to stáhnout kapitolu po kapitole. Tak to vypadá struktura dané publikace, jsou tam regionální data k jednotlivým oblastem, které vidíte na seznamu. Jak vidíte, ten, ten záběr oblastí je celkem široký. Pro vás je důležité si uvědomit, že ta základní úroveň ze stareckého hlediska, pokud jde o to, jak se eh, data zveřejňují, ta základní úroveň je nad 2. To je ten průměr, ten, to je to nejžádanější číslo, co se většinou žádá jak na národní, tak regionální úrovni pro vypracovávání nových politik. A krom toho ještě každoročně eh, klademe důraz na dvě témata. Ta se každý rok mění, to je dynamický faktor této ročenky. Letos jsou to evropská města, za prvé, a za druhé socioekonomický rozvoj. Myslím, že to není dobrý název, protože je velice široký, ale Hlavní myšlenka té čtrnáctky byla v uvědomění si rozdílu, kde se snažíme, jak se ty rozdíly rozšiřují v průběhu času. Pro předchozím příspěvku se hovořilo o venkovských oblastech a o tom rozvoji k němuž došlo, o změnách v demografii, jak se to vyvíjí regiony v průběhu času. Ty zaznamenaly ohromné změny, jsou zde patrné trendy a naším cílem v rámci této kapitoly je vyhodnotit, k jakým změnám došlo za předchozí rok. Je to pro vás určitý podnět k zamyšlení, co by se dalo čekat dál. To jsou tři příklady, které možná neuvidíte úplně jasně, ale uviděli byste to, kdybyste si stáhli tu elektronickou verzi. Tam budete mít i mapy velice mm, jaksi orientačně uživatelsky přívětivé. Já vám ukážu alespoň jeden příklad pro přehlednost. Zde je velmi důležité zapracovat mapy. Mapy jsou důležité, protože umožňují snáze vytvářet příběh. Pak jsou zde ti, kteří, zde jsme se zaměřili na ty, kteří předčasně opouštějí eh, školní docházku. To byl jeden z cílů strategie 2020. Chtěli jsme snížit počet těch, kteří předčasně ukončují školní docházku. Chtěli jsme se dostat pod 10%. Zde hovoříme o studentech kteří předčasně ukončili studium. Modře zde máme regiony, kde se již podařilo dostat na úroveň pod 10 Ty ostatní barvy, červená a oranžová, to jsou země, kde se ještě nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle. Na evropské úrovni tedy snadno vidíte, kde jsou ty regiony, kde je ještě třeba se uh, o tuto otázku trochu zasadit. Pak zde vidíte, že třeba v rámci jedné jediné země evidujeme různé barvy. To znamená, že zde jsou rozdíly podle jednotlivých regionů. Největší rozdíly vidíme v Maďarsku. V Maďarsku máte v rámci jedné země všechny barvy. Bulharsko je další země, kde kolem hlavního města již máme dosaženo cíle, ale zbytek země zaostává. Dále, a já jsem vám říkala, že jsou zde tři příklady. Zde hovoříme o HDP na obyvatele. Zde sledujeme, jak situace vypadá v celé Evropě. Průměr ten evidujeme u modré, pak jsou zde oblasti, které zaostávají, pokud jde o HDP. A pak je zde zajímavé, že v některých zemích je trend, kdy v hlavním městě třeba v Bratislavě nebo ve Varšavě máme úplně jinou úroveň HDP. V regionální statice tomu říkáme monocentrický vývoj, kde je centrem hospodářského růstu hlavní město. A zároveň jsou policentrické země, kde nenutně bude mít hlavní město nejvyšší HDP. To platí například o Německu nebo o Itálii. To jsou dva příklady, které jenom ilustrují různé hospodářské politiky. Dále zaměstnanost. Opět vidíme stejný přehled, které země, které regiony dosáhly cíle podle EU 2020, to znamená 75 zaměstnanost. A teď se dostávám k tomu hlavnímu argumentu, který jsem si poznamenala. To bylo to, co jsem vám chtěla říct jako první, a to je genderová statistika. Potřebujeme, aby krom této mapy ještě existovala mapa zaměstnanosti podle regionů, rozděleno podle mužů a žen. A také podle úrovně vzdělání, i to je velmi důležité. Takže děkuji vám za tento podnět, děkuji, že jste mě přizvali dřív a já teď budu schopná to zapracovat. Tolik tedy k regionální ročence. Ještě než přejdu k dalším statistickým produktům, tak využijte ta příležitosti a řeknu, toto Tohle si ale nechme až na závěr a nyní se věnujeme dalším komunikačním nástrojům, kromě statistické ročenky. Pakliže byste si představovali další produkty, které by byly pro vás zajímavé, tak se podívejte na webové stránky Eurostat, když si to zadáte do Google, regiony a města, já jsem to tedy neskoušela zadat do Google, do Google ale doufám, že se to podaří, zkuste to. Eurostat, města a regiony, dostanete se na hlavní stránku a tam zjistíte, že produktů je celá řada, k nímž máte přístup z tohoto jednoho jediného místa. Já budu hovořit o třech, které považuji z vašeho hlediska za zajímavé. Podle mého je to to nejužitečnější, co byste mohli využít. Říká se tomuto produktu My Region, můj region. Je zajímavé, že to funguje i na internetu, i na iPhoneu. Můžete si vybrat svůj vlastní region, který se týká vaší práce ve vašem případě tedy region, který zastupujete, pak si vyberete ukazatele, získáte grafy, různá čísla, která porovnávají váš region se zbytkem světa. A máte tam hned ukazatele, které jsou nejvyužívanější. My jsme zapracovali ty ukazatele, které podle našich uživatelů jsou ty nejužiteč, nejužitečnější, ale možná, že je to neúplný seznam. Možná Mm, byste potřebovali jiné. Naším cílem však nebylo zavalit vás různými ukazateli, chtěli jsme jenom připravit jakýsi přehled toho, co by mohlo být nejzajímavější. Můžete se na nás obrátit s náměty na rozšíření tohoto seznamu, když jedete do svého volebního okrsku, tak se tam vypravíte na iPhoneu, si přímo přes tuto aplikaci vyberete můj regionu a získáte to, co na místě v terénu potřebujete. Dále ilustrované regiony a města, to je úplně jiná prezentace z hlediska toho, že předtím mm, šlo o jeden jediný region a srovnání tohoto regionu s dalšími částmi světa. V rámci této kapitoly však máte regiony všechny a důležité je vybírat si správný ukazatel. To je to nejdůležitější téma. Vyberete si téma či ukazatel a získáte informace ke všem regionům a následně můžete získat i graf, ten je vpravo, ten asi těžko vidíte a vidíte tam i mapu, z toho můžete vyvodit závěry Můžete samozřejmě stáhnout celý graf, můžete to potom využít v rámci své prezentace, to je jenom z technického hlediska, to asi vymyslí vaši asistenti nebo, vý, nebo pracovníci, kteří provádějí pro vás eh, výzkumy. Je to způsob, jak, eh, jak si podnítit další analýzu. Asi to neuvidíte, ale dole je také časová osa. Když na ní kliknete, tak můžete sledovat vývoj ukazatele dynamicky v čase a také uvidíte, že mapa se průběžně v čase mění. I to by mohlo být určitým podnětem pro další analýzu z vašeho hlediska. Třetí produkt je statistický atlas. Ten, to je velmi vypovídající název. Jde o skutečně sbírku map jako atlas, je tomu tak. Máme zde sbírku všech map, které eh, využíváme v rámci regionální ročenky. Můžete se vybrat mapu k dané typologii, k danému regionu, k danému ukazateli a můžete snadno elektronicky stahovat mapu, kterou potřebujete a pak ji můžete zapracovat do svého materiálu, tak jak potřebujete. Dále, my jsme se v posledních dvou až třech letech snažili zjednodušit svým uživatelům co nejvíce život. Dostávali jsme totiž zvláště od, od Evropského parlamentu stížnosti a já sdílím tyto námetky, že naše webové stránky jsou dobré pro odborníky, ale nejsou až tak dobré tyto údaje pro lidi, kteří nepracují s daty každý den. A naším cílem bylo se v tomto směru zlepšit a zjednodušit přístup k údajům a proto jsme vypracovali minutové výukové bloky. To jsou příklady, které zde vidíte u regionu a měst. V těchto výukových blocích najdete vždy minutové vysvětlení toho, jakým způsobem hledat data. A my jsme i ačkoliv jsme často moderní, tak někdy se držíme tradičních postupů, protože naše studie ukazují, že jednoduchá reklama, jednoduché věsníky, které rozesíláme svému publiku, kterého to zajímá, jsou čím si osvědčeným a proto jsme eh, zahájili nový, nový způsob rozesílání věstníků. Máme za sebou teprve jedno číslo, je to pár týdnů od října. Informujeme své uživatele o nejnovějších produktech a také nabízíme zajímavé statistické údaje, zajímavé mapy, jsou tam soutěže, co je teďka třeba nejžádanější mapa a tak dále. Je to služba, kterou si můžete objednat a pravidelně je využívat. Jsme také aktivní na sociálních médiích, to jsme zahájili v posledních letech, protože si myslíme, že sociální média jsou místem, kde se pohybuje řada mladých lidí, hledají jednoduché statistické údaje. A my jsme si uvědomili, že tím, že se angažujeme na sociálních médiích, hlavně anglicky, a jsou tam jednoduché grafy, které lze snadno nechat přeložit do jednotlivých jazyků a my zde máme i partnerství s, se zastoupením Evropské unie v členských státech a ty, to, tato zastoupení mají zájem o tyto grafy, protože je snadno přeložit do národního jazyka, to je další téma, ale my máme nadále pocit, že když se chcete na, obrátit na někoho a oslovit ho, tak musíte hovořit jeho národním jazykem. To je způsob, jak oslovit národní publikum. My proto potřebujeme nutně partnerství se zastoupením Evropské unie v členských státech. Pak, když budete potřebovat eh, nějakou konkrétní pomoc, tak zde máme podporu pro instituce, zde je e-mailová adresa a zároveň máme kancelář v Bruselu přímo, protože Eurostat má sídlo v Lucemburku, ale máme kancelář i v Bruselu. Snažíme se být v dosahu a být eh, jaksi pohotově k dispozici, že by bylo potřeba provést nějakou analýzu dat. Eh, na konci prezentace máte odkazy na jednotlivé produkty, o kterých jsem hovořila. závěrem bych ještě chtěla se vrátit k té průsvědce, kterou kolegové trošku předřadili. Je to průsvědka o tom, co nás čeká v budoucnu. Jak vypadá budoucnost? Zcela zjevně regionální statistické údaje jsou stále důležitější, co je naší výzvou. A my zde doufáme, že se nám dostane vaší pomoci. Pokud se chcete věnovat nějaké oblasti hlouběji a krom toho chcete rozlišovat podle pohlaví, skupin a tak dále, tak zde jsou určitá omezení. Pokud jde o klasické statistické údaje, jako jsou příliš široké vzorky a široký záběr průzkumu, to je také finančně náročné a Naštěstí moderní technologie nabízejí snadnější způsob. Říká se tomu geocoding. Máme jako geokoordinační uh, údaje a my se ve statice snažíme mít tento kód pro každou budovu a osoba, která v té budově bydlí, uh, může tyto údaje použít. Jakmile tyto údaje totiž máte, tak si můžete vždycky nadefinovat dané území. Můžete si nadefinovat čtvrť, Můžete si nadefinovat region jako oblast kolem Dunaje. To je třeba velmi dobré, když se připravuje nějaký zásah v případě živelní pohromy nebo nějaké humanitární krize. I to je důležité. My chceme v následujících pěti letech být schopni podrobně regionálně ji nabízet tyto statistické údaje a propojovat je s našimi informacemi. Máme eh, před sebou sčítání lidu v Evropské unii. Čeká nás to v roce 2021, což je největší statistická operace Doufáme, že se nám podaří získat velmi podrobné údaje a chceme použít i ty geoúzemní údaje. Budeme spolupracovat s generálním ředitelství DG Regio, Evropské komise, také ale, a už to funguje, ale měl by to být náš cíl do budoucna, snažit se spolupracovat s katastrálními úřady, protože chceme pracovat s těmito geokódy a chceme pracovat i s národními statistickými úřady. To znamená, že potřebujeme aby se uživatelé jako vy také hlasitě vyjadřovali, protože jedině tehdy, pokud naplníme představy uživatelů, tak jsme schopni zdůvodnit své počínání. Já vám mnohokrát děkuji a doufám, že to pro vás bude užitečné pro vaši další práci. Ráda se vyslechnu co k tomu chcete říci, je to totiž dynamická práce, chceme naslouchat tomu, jak vypadají vaše potřeby, co by vás zajímalo, pro nás to bude velmi zajímavé chceme vzít v potaz v následující práci i vaše představy. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, děkuji paní Koceva za vaši velmi pedagogickou prezentaci. Teď zahájím diskuzi a dám slovo našemu kolegovi Karinenovi. Děkuji, paní generální ředitelko. Určitě jste mě pozbudila k tomu, abych použil svůj mateřský jazyk, eh, finštinu. Takže pokud dovolíte, pane předsedo, teď eh, pár slov eh, finsky. Děkuji za zajímavou prezentaci. Velmi jasně jste nás informovala o tom, jak vypadá systém regionální klasifikace v Evropské unii, jak funguje, jaký druh informací nabízí. Máme velký zájem o to zjistit, zda zveřejňujete systematicky údaje, díky kterým popisujete situaci v oblasti regionálního rozvoje. Tady vidíme spoustu příkladů statistických situací, to znamená nějakou výseč eh, dané reality v čase 2017, 2018, ale zajímalo by mě, zda nějakým způsobem se ve vašich analýzách odráží třeba nějaké časové období. Na základě takovýchto analýz bychom mohli třeba vyhodnotit, zda je politika soudržnosti úspěšná. Zda jsou statistické údaje z klasifikace NUC 2 promítnuty do NUC 3. Proč ty informace za to časové období jsou důležité na této úrovni? Jsou důležité proto, já jsem přesvědčen, že v celé řadě států jste také analyzovali to, co se děje v oblasti rozvoje regionální politiky a regionu v Evropské unii. Když hovoříme o daném regionu, do kterého patříme, někdy je to třeba celá země. A v takovéto zemi například HDP v kontextu této země vypadá dobře, protože když vezmeme v úvahu hlavní město, tak eh, potom máme dobré výsledky s ohledem na průměr Evropské unie. Ale jakmile vidíme nebo pohledneme dále, než je ta oblast, která je úspěšná, jakmile přejdeme na úroveň NOC 3, tak tam eh, někdy to HDP dokonce klesá nebo zůstává na velmi nízké úrovni a ty oblasti jsou eh, na nižší úrovni, než je průměr v Evropské unii, pokud jde o rozvoj. Sbíráte taky informace tohoto druhu, které nám umožní vyhodnotit v čase to, zda politika soudržnosti je úspěšná? Nejsme schopni vyhodnotit, zda prostředky plynou pouze do velkých center rozvoje, anebo zda slouží také celému regionu. <laughs> Teď diskutujeme o tom, jak bych měla odpovědět. Děkuji za tuto velmi dobrou otázku. Jsou zde dvě věci, o kterých bych chtěla diskutovat, které byly součástí vaší otázky a jsou velmi důležité. První otázka se týká časové sekvence a také nevýhoda tištěné publikace. Nemůžete udělat eh, trojrozměrnou věc, eh, protože to by bylo dobré, kdyby to bylo digitálně zpracováno, kdybyste měli ty různé tabulky a mohli byste si to sledovat v čase. My to samozřejmě máme. Otázka je, na jaké úrovni a pro jaké ukazatele. Jak jsem říkala, ta úroveň, eh, která je nejvíce používána a pro kterou jsou k dispozici údaje, jsou je tedy úroveň noc 2. Na úrovni noc 3 je to, bych to řekla, ten příští cíl, protože já musím říct, že nemáme na této úrovni noc 3 všechny ukazatele. Ale pokud jde o ta časová porovnání, tak ta určitě máme na úrovni noc 2. A když se podíváte do databáze Eurostatu, tak je tam najdete. Ten druhý bod, eh, já chci na to také navázat, i když jste se tady zaměřoval na ten vývoj v čase. Ale zda tedy máme k dispozici údaje o úspěšnosti politik, pro hodnocení úspěšnosti politik. A to bylo také zmíněno v té předcházející diskuzi. Jaké ukazatele bychom mohli vyprodukovat, které by mohly být využity k měření dopadu nebo monitorování výsledku politik. To je debata, kterou také vedeme s Evropským účetním dvorem například. A vím, že budete mít eh, hosta zítra. Jak měřit eh, výkonnost? Protože my produkujeme ukazatele, my sbíráme informace, ale měla by být vedena seriózní diskuze mezi experty o tom, jak měřit eh, dopady politik, politiky soudržnosti, my o tom můžeme diskutovat, ale nemůžeme přijmout rozhodnutí o tom, na co se zaměřit při monitoringu a jaká je korelace, jaký je vztah mezi některými zásahy a důsledky, které vidíte. Určitě bychom mohli něco takového udělat, ale my vždycky říkáme, buďte proaktivní, diskutujte s experty, s politickými činiteli a potom řekněte, co chcete, abychom měřili a potom eh, můžeme reagovat. A já jsem se toho nedotkla ve své prezentaci, ale Eurostat hrává důležitou roli také při monitorování takovýchto ukazatelů. A je to velmi vhodná chvíle, kdy položit tuto otázku, než bude zahájen příští víceletý finanční rámec, protože musíme také společně s členskými státy spustit tu mašinérii a začít sbírat údaje, která jsou potřebná a musíme je dát do formy, která vám umožní měřit dopad vašich politik. Nemyslíte si, protože já jsem na začátku odpoledne vnímal že právě účetní dvůr, se kterým budeme mít setkání zítra, říkal, že je třeba stanovit kritéria, abychom mohli hodnotit úspěšnost regionální politiky. To je skutečné téma, kterému se musíme velmi obezřetně věnovat. A teďka má slovo kolega Alessandro Panceri. Děkuji, dobré odpoledne. Děkuji paní doktorce Koceva za skvělé vysvětlení. Je to určitě nástroj, který je pro nás poslance velmi užitečný. Děkuji také za Miláno, to je město, ve kterém žiji a kde se samozřejmě odráží to, co se děje každodenně v městské oblasti a v tom širším okruhu, v té aglomeraci. To je skutečně složitá záležitost, kterou vy jste zmínila. Má otázka je, při územní distribuci s ohledem na to územní rozložení, to znamená města, městské oblasti, pobřežní oblasti, tak eh, dělá to Eurostat, dělá to parlament, dělá to i komise, ale chybí tam zcela horská oblast, horské oblasti. Vůbec se nezohledňuje to výškové hledisko. Já se omlouvám, že o tom tady hovořím, protože kolegové už to asi slyšeli, ale já pocházím z hor a proto je pro mě toto téma důležité. Proč se nebere v úvahu ten výškový rozměr? Protože my máme tři provincie, například Beluno, Sondrio, a to jsou tedy oblasti, tedy provincie, které jsou považovány za horské provincie, kvůli svým zeměpisným charakteristikám a není možné je považovat prostě za venkovské oblasti. Protože s ohledem na to, jak to tam vypadá, nemohou být srovnány třeba s německou rovinou nebo s francouzským vnitrozemím. Jsou to prostě odlišné oblasti, které mají odlišné problémy a odlišné požadavky. Takže by mě zajímalo, zda v tom příštím programovém období, vzhledem k tomu, že se snažíte být specifičtější při sběru a analýze údajů, zda se vezme v úvahu také specifičnost horských oblastí. Protože Itálie má vlastně celý ten alpský oblouk, ale jsou zde i jiné členské státy, například Rakousko. Spousta statistik se týká také Švýcarska, to jsou vyloženě jenom hory, no ale potom máme také francouzské Alpy, Pyreneje a spoustu jiných horských oblastí. Takže by mě zajímalo, zda v příštím programovém období bude možno věnovat zvláštní pozornost těmto sice venkovským oblastem, ale odlišným od těch rovin, tedy horským oblastem. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Jsem ráda, že jsem si náhodou jako statistik vybrala příklad Milána. Já samozřejmě nejsem expertem na posuzování toho, zda ty horské regiony si zaslouží být předmětem specifických politických zásahů v porovnání tedy s venkovskými oblastmi, ale odpovím prostě statisticky. Je to skvělý příklad, který potvrzuje, proč musíme mít eh, statistiky a sledovat je, protože historicky statistiky závisely na možnosti sbírat údaje. A samozřejmě sběr údajů závisel na administrativní struktuře. Takže eh, když eh, jsme sformovali regiony a historicky jsme měli tu klasifikaci NUC, tak jsme vždycky začínali od správního orgánu, který mohl sbírat údaje, to znamená městský úřad nebo okres, eh, okresní úřad, stát, Evropská unie. Vždycky jsme se tedy řídili tou správní strukturou, protože jsme neměli jinou příležitost, jinou možnost, jak sbírat údaje. Ale když budeme mít tento aspekt, tak pro nás statistiky bude důležité poskytnout tento základ. A potom budeme moci si to združovat, jak budeme chtít. Budete si moci ty hranice dělat, jak budete potřebovat. A to je naším cílem. Poskytnout takovéto bohatství a flexibilitu, abyste měli informační základ pro to, abyste mohli poté rozhodnout, na základě různých politických, ekonomických kritérií, jaké regiony byste měli zvažovat, s jakými regiony byste měli pracovat. A to je důležité. To znamená, že pokud máte sčítání obyvatelstva, máte základní charakteristiku těchto lidí, pokud je to duálně zakodováno, tak to můžete potom rozdělit jakýmkoliv způsobem na jakékoliv části, které chcete sledovat. A proto Naší technickou ambicí je poskytovat tyto základní informace, které vám potom umožní vést politické diskuze a rozhodovat. Děkuji. Andrej Novakov. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Koceva, chtěl bych vám nejprve poděkovat eh, za vaši prezentaci a za vaši dosavadní práci a musím říci, eh, že na mě udělala velký dojem. Eh, musím se přiznat, že <laughs> přednášky ze statistiky na univerzitě nepatřily k mým nejoblíbenějším, ale přesto vidím, že vy jste vytvořili velice kvalitní dokument a já mám na úvod naší debaty velice eh, prostou otázku. Mohli bychom dostat i tu ročenku v jakékoliv podobě, ať už papírové nebo elektronické? Bylo by to skvělé. Odpověď je jednoduchá. Ano, přivezli jsme nějaké kopie, ale možná jich bude málo, takže samozřejmě vám jich můžeme poskytnout více a digitálně můžeme vám dát odkaz ke stažení. Výborně. Žijeme v době, kdy informace jsou nejcennější hodnotou, kterou máme, zdaleka nejcennější. A žijeme v době, kdy se všude šíří fake news a potřebujeme něco, co se opírá o vědu při našem rozhodování. Potřebujeme něco, čemu se dá věřit. A vy jste se rozhodli aktivně působit na sociálních sítích, na Facebooku a Twitteru, kde uvádíte jednoduchá statistická fakta a ilustrace, které chápe opravdu každý a to je zkrátka úžasné. Nenapadá mě proto jiné slovo. Pokračujte prosím jen tak dál. Ale myslím si, že náš vztah, tím myslím vztah mezi vámi v Eurostatu a námi v Evropském parlamentu, by se dal dále rozvíjet. Je potřeba, abychom pravidelně čerpali vaše informace a připravovali se na jejich základě do debat a práce na zprávách, které chystáme a tak dále. Vy jste jednou z největš- jedním z největších statistických úřadů na světě a já si myslím, že bychom toho měli využít a najít nějaký způsob, zejména ve výboru REGI, kde neustále pracujeme s rodinami, regiony, městy, úrovní nad tři, podniky, školami. Jak víte, politika soudržnosti se dotýká v podstatě všech aspektů života lidí. Takže myslím si, že bychom měli najít lepší způsob, jak rozvíjet naši spolupráci. A myslím si, že s takovou ředitelkou, jakou jste vy, se nám to jistě povede velice hezky a rychle. Ano, Andrej Novakov má úplnou pravdu. Právě proto jsme dnes odpoledne chtěli zorganizovat eh, tuto výměnu názoru s vámi a je pravda, že musíme maximálně posílit spolupráci mezi naším výborem REGI a Eurostatem, protože pokud statistiky neříkají všechno, říkají toho opravdu hodně o naší regionální politice. A je opravdu málo politik, které by byly tak neoddělitelně spjaty se statistikami, protože naše politika spočívá na kategoriích regionů, které jsou sami o sobě spojeny se statistickými údaji. A údaje které produkujete a jejich vývoj mohou mít obrovské důsledky na všechny otázky, které se týkají samotného jádra regionální politiky. Takže ty údaje, které produkujete, mají své dopady. A právě proto je Eurostat velmi důležitým partnerem Evropského parlamentu, našeho výboru REGI především. A vy jste agenturou, která jako jedna z prvních eh, je tedy zvána pravidelně do našeho výboru. A teď už vás nechám odpovědět. Děkuji vám moc krát. Pane Novakové, já bych chtěla znovu zopakovat, že tohle je vynikající příležitost k debatě má prezentace se soustředila na to, co děláme pro vás. Ale Eurostat by společně s dalšími partnery mohl hrát významnou roli v boji proti fake news, což je téma, které mi velmi leží na srdci. My jsme se do toho už pustili a to na základě několika předpokladů. Za prvé, potřebujeme v tomto boji partnery. Naším úkolem je poskytovat data k dispozici například médiím, fact-checkerům nebo poslancům Evropského parlamentu, kteří mohou naše data použít jakožto referenční bod při vaší komunikaci s vnějším světem. Během kampaně před evropskými volbami jsme navázali partnerství s několika fact-checkery, poskytli jsme jim speciální služby, mohli se na nás obrátit 24 hodin denně na, naš, na naši speciální podporu, která odpovídala na otázky a poskytovala data, která byla pro ně užitečná, aby mohli sledovat kampaň před evropskými volbami. Potom, za druhé, před pár měsíci jsme navázali spolupráci s vaším výzkumným oddělením, které hraje velice aktivní roli v poskytování dat a informací. A patrně bychom to měli rozšířit o komunikační oddělení Evropského parlamentu, protože nic není mocnější než eh, prezentovat data jednoduše pomocí tweetů. Takže by bylo dobré použít možností komunikačního oddělení parlamentu a e, zajistit překlad do národních jazyků. A já jsem přesvědčená o tom, že nemůžeme brát za samozřejmost, že lidé budou chodit na webovou stránku Eurostatu a hledat tam data. Musíme se snažit dostat je k ním jinak. Já vám mohu říct takový vtip, nebo víceméně je to takový můj osobní sen. Já totiž hodně cestuju, absolvuju mnoho mezinárodních schůzek a mluvím s taxikáři. A když přiletím do Evropy a taxikář se mě zeptá, co dělám, kde pracuju, a já řeknu, pracuju v Eurostatu, tak on okamžitě řekne, vaše vlaky mají neustále spoždění protože si pletou Eurostat a Eurostar, což je samozřejmě železniční dopravce. A tohle většinou říkám kolegům, takže já si přeju, můj sen je, abych jednou řekla v taxíku, že pracuji v Eurostatu a taxikář řekne, ano, včera jsem viděl na Facebooku nebo na Twitteru eh, vaše data o eh, genderové rovnosti a o platových rozdílech mezi muži a ženami a že mi přestanou říkat, že vlaky v Belgii nebo Francii měly spoždění. To je velice jednoduchý příklad, který ukazuje, že abychom mohli být referenčním bodem, musíme se neustále snažit. A já s vámi velice ráda budu konkrétně diskutovat o podobách spolupráce, protože máme společné poslání. A tím posláním je demokracie a podpora demokracie. Děkuji moc krát za tuto otázku. Merci beaucoup notre collègue Bouddha. Děkuji, náš kolega Doda. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě naprosto souhlasím eh, s tím, jak důležitá jsou data, která poskytujete. Bez vašich dat by bylo nemožné dlouhá léta bránit politiku soudržnosti, když je spochybňován její smysl. Paní generální ředitelko, já pocházím z Rumunska a v naší zemi čelíme vážným migračním problémům. Více rumunských dětí se rodí mimo Rumunsko než v samotné zemi. Takže to je obrovská migrační vlna. Více než 4,5 milionu Rumunů žije mimo Rumunsko. Je samozřejmě potřeba vnímat to v širším kontextu. Můžeme se bavit o efektivitě politiky soudržnosti, o tom, do jaké míry ta opatření fungují a do jaké míry je potřeba eh, je zintenzivnit, abychom udrželi lidi v jejich domovské zemi. Tím se dostávám k potřebě eh, pracovních míst. Podle mého názoru je potřeba zdůrazňovat, že musí jít o dobře placená pracovní místa, nejen o takhle jaká pracovní místa, protože jinak lidé odejdou jinam. K tomu dochází nejenom v Rumunsku, ale v celé východní Evropě. Lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, narážejí na různé překážky ve své zemi a tak v 24 nebo 25 letech odejdou pryč a nechají po sobě vakuum. V Rumunsku máme mnoho evropských projektů a nemůžeme je realizovat, protože přicházíme o pracovní sílu, která je k jejich realizaci potřeba. A mě by zajímalo, jestli jste zkoumali tento migrační fenomén, který postihuje východoevropské země. Já píšu zprávu z vlastní iniciativy ve výboru Agri na toto téma, protože si myslím, že je to velice důležité téma a patří i do kompetencí výboru REGI. Takže zabývali jste se tímto aspektem konkrétně? A dále, existuje určitá propast mezi pohlavími, mezi muži a ženami, protože velice zajímavou kapitolou je odchod žen z východní Evropy do jiných částí Evropy. Tyto ženy po sobě nechávají děti a ty děti, kterým chybí mateřská péče, se nemohou stát plně produktivními členy společnosti. To jsou všechno věci, o kterých by se mělo vědět. My už máme 30 minut v Rumunsku novou vládu a mě by zajímalo, do jaké míry mohou být nové strategie skutečně efektivní a jak mohou zajistit, abychom využívali na maximum evropské fondy a na druhé straně, jak tyto politiky uspůsobit tak, abychom udrželi lidi doma aby tam zůstali a přispívali k rozvoji Evropské unie obecně. Děkuji. Děkuji vám. E, to je další velice zajímavé, ale velice náročné téma, protože, jak vím z vlastní profesní zkušenosti, já jsem byla také ředitelkou Národního statistického úřadu, e, teď tedy e, působím na evropské úrovni, mám určitou akademickou minulost, vyučovala jsem na univerzitě a prováděla výzkum. Migrace Tady je veliký problém získat přesná čísla pouze z národních zdrojů byť na národní úrovni. Když jdete na regionální úroveň, tak je to ještě těžší, protože tam je ten efekt ještě výraznější, jak jste sám řekl, ale je těžší ho podchytit. Takže uh, jsme tady před velkými problémy. Což je další výzva pro klasickou uh, práci statistika, protože klasický Způsob je využívat pouze národní data. Ale teď dochází k velkým pohybům lidí a abychom měli úplný obrázek, je potřeba, aby se informace vyměňovaly mezi zeměmi, jako je Rumunsko a Bulharsko, o kterých víme, že lidé od nich odcházejí, po baltské země. To jsou země, které mají největší diaspory v ostatních zemích EU, ve Španělsku, Itálii, Spojeném království. Takže tady se nám otevírají nové způsoby, jak dělat statistiku, jak realizovat výměnu informací mezi národními statistickými úřady jednotlivých zemí. Je velice těžké tento krok učinit, protože je potřeba zohledňovat soukromí a důvěrnost a tak dále, ale nepotřebujeme nutně individuální data. Občas stačí vyměňovat si čísla celková čísla a jejich rozklad podle pohlaví, podle vzdělání a tak dále. I to by pomohlo utvořit si úplnější a ucelenější obrázek o migraci. A tohle stále ještě dlužíme společnosti. Zatím nemáme úplný obrázek, s tím souhlasím. A protože spolupracujeme s členskými státy, tak samozřejmě znám rumunský statistický úřad. V lednu eh, jedu do Bukurešti. Eh, tam se chystá nový projekt na eh, měření migrace. Budeme to provádět ve spolupráci se Světovou bankou a Evropskou unii a bude se to týkat zejména zemí, které se potýkají s těmito problémy, tedy zemí východní Evropy. Já tedy doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého pokroku. Nicméně není to jednoduché, pokud není možné vyměňovat informace mezi zeměmi Evropské unie. Hovoří se o výměně informací o daních, v parlamentu diskutujete o mnoha různých nařízeních, ale statistika, možná protože to není tak kontroverzní jako daňové informace, eh, je tak nějak mimo radar. Přitom ale čelíme stejným problémům. Potřebujeme, aby se dali sdílet data mezi jednotlivými zeměmi, abychom podle nich mohli vytvořit ucelený obraz o migraci. Děkuji za tuto velmi jasnou odpověď. Nina Skiklas, děkuji. Děkuji za tu prezentaci, byla velmi zajímavá. Mám jednu konkrétní otázku. Ne o agregaci údajů, ale spíše o jejich používání poté. Andrej Novakov správně říkal, že máte jednu z největších agentur na sběr údajů a já osobně mám pocit, že tato agentura je používána tak, jako nějaký vysoce výkonný počítač, kterým jenom zatloukáte hřebík. Takže je to používáno jen k nějakému úplně jednoduchému základnímu vyhodnocování statistických údajů. A myslím si, že i vy jako statistik musíte být eh, velmi nešťastná z toho, že máte pouze HDP. Jsou to velmi nejasné odhady a velmi zvláštní. Myslíte si, nebo má Eurostat nějakou alternativu pro HDP? Něco, co by mohlo ukazovat, jaká je prosperita nebo jak prosperita roste a jiným způsobem, než to dělá HDP. Máte nějaký plán, jak přejít od HDP k nějakému jinému ukazateli nebo budete se pouze držet HDP, dokud vám politické pokyny neuloží něco jiného? A nebo podporujete ten přístup eh, přejít od HDP k jinému ukazateli a máte nějaké nápady, jaké ukazatele a jaké body by měly být součástí tohoto přechodu? Děkuji. Velmi zajímavá otázka z mnoha aspekty. Dovolte, abych na úvod řekla, že Eurostat eh, má opravdu spoustu užitečných eh, dat a statistik a ty musí být použity. A chcete-li mít úplný obrázek, tak, eh, abych tak řekla, to umění je v hledání informací, které vám umožní celý tento obrázek uvidět. Z tohoto hlediska bychom také rádi stimulovali využívání údajů Eurostatu pro výzkumné účely na mikroúrovni nebo poskytovat eh, dynamické nástroje, abyste mohli kombinovat různé aspekty, abyste vy sami rozhodovali, jak využijete těchto informací objektivně. Ale pokud je o HDP, ani teď HDP není jediným eh, ukazatelem, na němž je založena politika soudržnosti a další politiky. Je to pouze výchozí bod eh, pro definování způsobilosti regionu, ale potom pokud jde o implementaci jednotlivých programů, tak tam je využívána celá řada ukazatelů. Sociální ukazatele, jako je zaměstnanost, nezaměstnanost, úroveň vzdělanosti a tak dále. Takže není to tak, že by bylo používáno HDP jako jediný indikátor. A to by mohla být moje odpověď. A samozřejmě debata o podobě politiky soudržnosti v budoucnosti by měla probíhat tady, v této budově, ale společně také s Radou a Evropskou komisí je naší rolí a to se vždycky snažím radit, aby se Eurostat účastnil tohoto dialogu, abychom vám mohli říci, co je měřitelné a co není měřitelné. Protože někteří lidé chtějí počítat HDP mé ulice například já si nedělám legraci. HDP ulice, na které bydlím. To je tedy extrémní případ, ale je důležité, abyste měli vedle sebe někoho, kdo vám řekne, co může být popsáno, co může být měřeno. Někdy ten ukazatel může být teoreticky velmi dobře vykonstruován, ale je nemožné získat tento údaj v praxi. Pokud rozešlete dotazník, který bude mít 100 otázek, tak vám nikdo neodpoví a nebudete mít ten správný obrázek. Takže to je zase extrémní případ. Chci pouze říci, že máme informace, máme ukazatele, ale jak je používat a jakým způsobem měřit a monitorovat a co by mělo být tedy základem pro přidělování prostředků, to je diskuze mezi různými experty. Není to ryze statistický úkol. Děkuji. Za poslední a teď poslední vystoupení Stelios. Děkuji, já budu hovořit řecky. Děkuji, rád bych poděkoval srdečně paní Koceva za její vystoupení. Děkuji také za prezentaci statistik. Já mám jeden komentář a jednu otázku. Já jsem psychiatr svým vzděláním a když jsem vykonával své povolání, tak statistické údaje byly opravdu velmi těžko k sehnání. Bylo by dobré mít nějakého průvodce o statistických údajích, také by bylo nutno zjednodušit ten postup pro uživatele a nejen pro velké organizace. Je to velmi důležité, protože velmi často děláme nějakou práci, ke které by se nám hodilo mít přístup ke statistikám. My jako profesionálové, jako organizace, jaká kritéria zavedete nebo zavádíte k tomu, abyste zaručili, že ty údaje, které získáváte, jsou založeny na pravdě, že jsou tedy pravdivé a jsou dobrým základem pro definování strategie Evropské unie. Děkuji. Velmi dobrá otázka, která mě umožní vysvětlit, jak statistika funguje. Je to velmi důležitá otázka, protože pokud nemůžeme vysvětlit, že kvalitní, včasné údaje, tak nemůžeme je potom používat k tomu, abychom přijímali informovaná rozhodnutí. Je to tedy systém. Máme nařízení o evropské statistice, máme zákon, který definuje zodpovědnost Eurostatu a členských států. Abych to zjednodušila, Na úvod musíte zajistit, že ty vaše statistiky budou srovnatelné, že budete používat eh, stejné metody a tak dále. A proto my spolupracujeme se statickými úřady statistickými úřady, abychom vypracovali metodologie, abychom uplatňovali stejné standardy. A to je součást naší práce. A některé z těch standardů jsou obsaženy ve zvláštních nařízeních. Potom statistické úřady začnou sbírat údaje, potom nám ta čísla pošlou a my máme celou řadu nástrojů, které nám umožní vše ověřit. Začínáme od ryze matematických, numerických testů, tam odhalíme automaticky už nějaké nesrovnalosti. Potom zde máme i návštěvy, můžeme navštívit ty země, můžeme zkontrolovat, zda udělali odpovídající kroky. Potom máme také mechanismus peer review, kdy musí obhájit před ostatními členskými státy to, co počítali, jak to vypočítali. A nakonec to zveřejňujeme a zveřejňujeme to někdy komentovaně. Například eh, máme možnost vyjádřit se ke statistické zprávě určitého členského státu, můžeme k tomu podat výhradu a členský stát na to musí reagovat. Takže je to celá řada postupů, včetně postupů právních. Eh, Jsou různé podle oblasti statistiky, protože povaha těch statistik je různá a tak tedy postupujeme v praxi. Je to také ta neviditelná součást práce Eurostatu, která je poměrně intenzivní, protože musíme zajistit, že ta zveřejňovaná data jsou dobré kvality. Děkuji, paní generální ředitelko. Nebudu už prodlužovat tuto diskuzi, která byla velmi bohatá. Už teď máme spoždění oproti našemu pořadu jednání, ale já vám chci skutečně poděkovat za velmi názorný charakter vaší prezentace. Bylo to skutečně velmi důležité, aby si všichni členové udělali představu, a to nejen noví členové tohoto výboru, ale i poslanci, kteří už tady zasedají řadu let. Je pro nás důležité, uvědomit si význam údajů, statistických údajů, význam práce, kterou realizuje Eurostat. A také mám pocit, že ta diskuze nám umožnila uvědomit si, jak je ta otázka údajů zcela zásadní dnes v evropských politikách. Bude zde možná i portfolio, které se toho bude týkat. Je to skutečně velké téma. A pro nás jako výbor regionálního rozvoje je to ještě důležitější než pro výbory ostatní. Vy jste hovořila o ukazatelích, o ukazatelích výkonů. To je tedy velmi politická otázka, velmi relevantní a nad touto otázkou bychom se měli i nadále zamýšlet a vyměňovat si názory a informace. Ještě jednou vám děkuji. My teď budeme pokračovat v zasedání. Máme na programu zasedání koordinátorů. Zasedání výboru REGI tímto končí a já prosím všechny, kteří nemají právo být na zasedání koordinátorů, aby tento sál opustili. Děkuji a děkuji vám za vaše skvělé otázky. Opravdu jsem si tuto výměnu názoru velmi užila a těším se, až se sejdeme příště.